meine sehr verehrten Damen und Herren. Vážené dámy, vážení pánové, sice jsem schopen zde napočítat momentálně jenom pět poslanky či poslanců, ale s ohledem na to, že už je čtvrt na čtyři, bych navrhoval začít. Na úvod je třeba říci několik úvodních poznámek, které jsou dané pořádem jednání. Teď jsem dostal i nový dokument, výborně. Takže bod číslo jedna, to je přijetí pořadu jednání jako takového. Je zde celá řada různých oprav a změn. Paní Kastex zde dnes nemůže být, protože se zasekla na jednom z letišť. Proto tedy její bod, což je bod číslo 5, vstříc plně integrovanému audiovizuálnímu světu odkládáme na zítřek po bodu 9. To je tedy první dopol, eh, do, doplnění pořadu jednání. Cože chceš? Hlasování o zprávě paní Wikstra musíme odložit. A to tež platí také pro bod číslo 15 a bod číslo 18 paní Kastex, takže to se také odkládá. Během zítřejšího hlasování projednáme další dodatečný bod a sice bod číslo 33 se usouvá za bod 21 eh, eh, právní základ týkající se licencí, takže to je změna z pořadu jednání. Máte něco proti těm změnám, které jsem uvedl? Není tomu tak? Dobře, takže to bylo takto přijato. Potom mám celou řadu sdělení předsedy. Za prvé, seminář eh, týká žijící se právního vzdělávání, se bude konat 28.11. Eh, spolu s výborem Libe zítra v 9 nebo v 9.30 dopoledne zde v Evropském parlamentu a dnes zde máme také zástupce výboru Libe, které jsme sem pozvali v souvislosti s rozpravou na téma subsidiarita. Eh, kvůli otázce Evropského státního zástupce, protože zde byla znesena námitka subsidiarity. Takže to byly vzdělení předsedy. A nyní se dostáváme k bodu našeho pořadu jednání číslo 3. A to jsou zápisy. Jde zde o schválení zápisu ze schůze konané 4. až 5. listopadu 2013 pokud do konce našeho zasedání nepředložíte žádné námitky, tak eh, bereme tento zápis za schválený. Potom bod číslo 4. Společné evropské právní úpravy prodeje. Srdečně zde vítám zástupce litevského předsednictví, kteří nás budou informovat o práci eh, skupiny Rady a také srdečně vítám Evropskou komisi, která se také přihlásá k tomuto tématu a něco nám k němu řekne. Nejprve se chci ale zeptat kolegy Berlingera spolu s zda chce něco říci na úvod. Nikoli. Tak bych eh, navrhl udělit slovo i hned litevskému předsednictví, aby nám oznámilo, jaký je aktuální stav eh, jednání v radě, protože to má dopad také na to, jak bude postupovat Evropský parlament. Tímto máte slovo. Yes, uh, thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dobré odpoledne. Ze všeho nejdříve bych rád poděkoval za to, že jste tu pozvali zástupce předsednictví na tuto schůzi a dali mi příležitost vás stručně informovat o současné situaci v disku, diskuzí v Radě. Na začátek bych vám chtěl připomenout, že litevský ministr spravedlnosti informoval v červenci, letošním červenci výbor Jury, že návrh společné evropské eh, právní úpravy prodeje bude mezi prioritami litevského předsednictví. Předsednictví eh, pracuje eh, na základě mandátu, který dostala od Rady v červnu 2012 a soustředuje se na obsah dodatků k návrhu. Výsledkem eh, intenzivních diskuzí na úrovni pracovních skupin je, že jsme dokončili přeskum kapitol 11, 12, 13, 14 v části 4 dodatku, což jsou povinnosti a nápravná, nápravná opatření eh, smluvních stran. Stojí za zmínku, že přeskum tohoto návrhu eh, je velice eh, důkladný a detailní a proto si žádá svůj čas. To také znamená, že se dá očekávat, že dokončení úplné dokončení eh, přeskumu dodatku eh, bude ještě nějakou dobu trvat. Pokud jde o eh, různé argumenty ze strany členských států, že ještě nejsou připraveny zaujmout stanovisko a politicky debatovat o obsahu tohoto návrhu, tak předsednictví hodlá ústně informovat ministry na prosincové radě a ohledně eh, diskuzí, které probíhají v pracovních skupinách. Samozřejmě bych vás rád ujistil, že eh, se zájmem sledujeme diskuze v Evropském parlamentu a eh, nadále budeme sledovat vaši intenzivní práci na tomto tématu. Takže to je stručně ze strany předsednictví. A to je prozatím všechno a děkuji vám moc krát za pozornost. Vielen herzlichen Dank. Möchte die Kommission Děkuji. Chce to komise doplnit? Prosím, máte možnost, paní Mišu? Thank you, Chair. Good afternoon. Děkuji. A dobré odpoledne všem. Komise by nejdříve ráda poděkovala výboru Jury a rovněž i litevskému předsednictví za pokrok, jehož bylo dosaženo. Zásadní pokrok, kterého bylo dosaženo v průběhu právě nynějšího měsíce. Zároveň vítáme úsilí a zprávu tohoto výboru, kterou považujeme za velice vyváženou z pohledu jak zájmu podnikatelů, tak úrovně ochrany spotřebitelů, e, kterou obsahuje. Jako komise jsme přesvědčeni, že je třeba přijít se všemi přednostmi, které nabízí právě společná právní úprava prodeje pro evropské občany a to, co nejdříve. Jsme přesvědčeni, že je to jedna z klíčových iniciativ, kterou v současné době máme na stole z pohledu právě hospodářského vývoje v Evropě. Budeme i nadále aktivní, budeme pomáhat jak nynějšímu, tak budoucímu předsednictví, tak členským státům, abychom těchto výsledků dosáhli. Děkuji. Děkuji vám, pan kolega Bellinger. Děkuji mnohokrát. Jak všichni dobře víte, tak toto je téma, o kterém se hodně a dlouho debatuje. Teď už to trvá několik let. Proběhla celá řada slyšení a workshopů k této problematice a během nich jsme měli příležitost si vyslechnout názory celé řady velice kvalifikovaných expertů ze světa vědy, práva a tito experti nám tady vysvětlovali negativa a pozitiva textu, který předložila komise. Měli jsme možnost poslouchat celou řadu různých hlasů od všech zainteresovaných stran a od organizací, které se o toto téma zajímají. Vyslechli jsme také e, zástupce jednotlivých členských států a to nám umožnilo e, na poměrně hluboké a detailní úrovni uvažovat o tomto tématu a chtěl bych zdůraznit, že během těchto e, diskuzí jsme byli schopni vypracovat jednu jedinou zprávu, Eh, jejíž zpravodajem jsem já a eh, Klaus Heiner Lene. Vypracovali jsme tedy eh, jednu jedinou zprávu, která přinesla konvergenci všech politických sil a názorů, které jsou zastoupeny ve výboru Jury. Potom ta zpráva byla obohacena o řadu pozměňovacích návrhů, těch bylo opravdu hodně a během přípravných prací celá řada těch informací, které byly obsaženy v pozměňovacích návrzích, byly nakonec eh, začleněny do eh, konečného textu zprávy, tak jako se stavili oba spoluspravodajové. A to buď tak, že pozměňovací návrhy byly začleněny přímo v původním znění, anebo eh, jakožto kompromisy. Takže ten, kompromis, ten proces byl velice dlouhý a mohu říci, že celá řada těch žádostí o vylepšení eh, originálního návrhu eh, nebo alespoň to je, tedy, to je tedy ten důvod, proč byly pozměňovací návrhy vůbec vzneseny, eh, tak výsledkem byl poměrně uspokojivý text. Je tu celá řada aspektů, které bych dnes chtěl zdůraznit. Jsou tu e, dva prvky, které, které znamenají, že máme tu silný e, celoparlamentní přístup k tomuto tématu. Za prvé ochrana spotřebitele. E, původní text na téma smluvního práva, který pochází z minulého legislativního období a začátku tohoto legislativního období, a který vedl k společné evropské právní úpravě prodeje, tak při práce na něm jsme velice zohledňovali v práva spotřebitele a ochranu spotřebitele a myslím si, že výsledek je uspokojivý, protože spotřebitelé tady mají vyšší úroveň e, ochrany oproti směrnici, která je v současnosti v platnosti. A to nejen pokud jde o prodejní smlouvy, ale e, také v celé řadě e, dalších, dalších aspektů smluv, kde jsme posílili také ochranu spotřebitele od samého začátku návrhu textu až do dnes. A to právě proto, abychom tu úroveň zvýšili. A druhý aspekt, kde jsme chtěli opravdu omezit oblast působnosti na smlouvy na dálku a online smlouvy. Proto jsme vyloučili z obsahu působnosti smlouvy, které, které obsahují fyzický kontakt obou stran, protože chceme, aby bylo jasné, aby tento náš návrh eh, by je vlastně experimentální povahy. A to eh, nejen kvůli eh, důležitosti té instituce, ale také kvůli budoucnosti evropského smluvního práva, tak vlastně jde o volitelný instrument, o možnost výběru. Takže bude tu existovat jednotný přístup v celé Evropské unii, jakmile text bude schválen, a takže to je vlastně takový experiment. Na pětileté období chceme po tuto dobu pozorovat, jak jsou ty smlouvy uzavírány a domníváme se, že by mělo dojít k, k nárůstu eh, přeshraničního prodeje a tím také eh, rozšíření jednotného trhu. Takže mohlo by jít o ustanovení, které pomůže k tomuto cíli a pomůže spotřebitelům a bude pro ně prospěšné, protože spotřebitelé eh, budou mít větší výběr, pokud jde o kupované zboží. A to přispěje také k vývoji evropského trhu a ekonomiky. Dnes jsme tedy v situaci, kdy Rada prohlás, vydala velice jasné prohlášení v tom smyslu, že členské státy nejsou ještě připravené. Proto eh, já jako zpravodaj si myslím, že bychom měli být zodpovědní a vzít tento fakt na vědomí. Musíme vzít na vědomí fakt, že Rada v prosinci eh, se nějak vysloví a je otázka, jestli bude toto eh, prohlášení definitivní a jak jsme právě slyšeli, tak patrně tomu tak nebude. Proto my musíme pokračovat až na plenárku. Zpráva tohoto výboru musí projít plenárním zasedáním. To není samo o sobě povinnost, ale eh, já bych chtěl říct toto. Náš parlament se dočká v květnu konci, eh, konce funkčního období a už mnoho plenárních zasedání nezbývá do té doby. Máme pouze prvních pár měsíců v roce, pokud vím, a budeme muset čekat na eh, Radu eh, justice až vydá v, v prosinci prohlášení, takže to nám zbývá leden, únor, březen. To jsou všechna plenární zasedání, která nám zbývají. Takže vzhledem k tomu, že jsme odvedli tolik práce eh, po řadu let a nazhromáždili jsme tolik znalostí a snažili jsme se o co nejvyváženější zprávu a byla by obrovská škoda, eh, kdyby eh, neprošla plenárním zasedáním. Ale pokud by byla schválena, a my doufáme, že bude velkou většinou schválena, tato zpráva, protože ve výboru Jury byla schválena poměrem hlasů 19 k 2, což ukazuje, že tu existuje vůle napříč spektrem, takže e, patrně přímo uměrně podobným poměrem bude zpráva prohlasována na plenárce. A to znamená, že by mohlo jít o velký přínos e, nás jakožto e, zákonodárců k evropskému prodejnímu právu. Podle mého názoru by bylo naprosto nezodpovědné, eh, kdybychom toto téma nechali nedokončené až do příštího legislativního období. Bylo by velmi smutné, kdybychom ho nedotáhli do konce. Takže eh, budeme se muset s radou nějak dohodnout. A podle slov paní Mišu se domnívám, že eh, se patrně budeme muset obrátit rovnou na plenární zasedání. Děkuji. Já jsem spolu s zpravodaje, po té, co zde řekl kolega, už mohu být velmi stručný, protože souhlasím s tím, co řekl. Co se týče postupu, tak velice pozitivně chci ocenit to, že litevské předsednictvo téma vyhlásilo svoji prioritou a zdá se, že rada se opravdu intenzivně zabývá detaily přílohy. Je to dokladem toho, že přestože se ozývaly eh, některé pesimistické hlasy, takže se rada stará o tento legislativní návrh a je tam vůle jej posunout ku předu, protože jinak by se jistě tak detailně návrhy nezabývala. Měl jsem možnost minulý pátek také jednat eh, s budoucím předsedou pracovní skupiny v radě budoucího řeckého předsednictví a i oni budou se stejnou intenzitou s tématem pokračovat. Když se podíváme do detailních hlubin, tak je jasné, že to žádá čas. Proto už nepočítám s tím, že bychom během tohoto funkčního období měli vůbec ještě možnost eh, v rámci trialogu jednat s radou o možné dohodě v prvním čtení. To by bylo ilozorní parlament a pan kolega Berlinger to také velice správně uvedl, že to mm, že parlament by to měl zakonzervovat výsledek prvním čtením a udržet pro příští funkční období. Já myslím, že ten harmonogram je celkem jasný. Počkáme si, jak dopadne Rada ministrů spravedlnosti a vnitra, potom uvidíme, jak dopadnou diskuze v jednotlivých politických frakcích o některých dělčích otázkách a rozhodně během tohoto funkčního období, já bych radši dříve než později, tedy pokud možno počátkem příštího roku eh, provedl na plénu první čtení a tím bychom zajistili takový ten první výsledek pro toto funkční období. Teď se hlásí ještě paní Tajn, prosím. Děkuji za Alde, bych se ráda připojila k eh, spolu s pravodajům. Pan Berlinger eh, detailně prezentoval stav já si myslím, že také právě ochrana spotřebitele je výrazně zajištěna v tomto složce. A já jsem se zasazovala o to omezení na online obchod, to tam teď je. A byla bych ráda, abychom skutečně raději hlasovali příští rok dříve, nežli později, protože čím později o tom budeme hlasovat, tím problematičtější to celé bude a mohu se tady jediné připojit k předřečníkům a také si myslím, že leden nebo únor by byly vhodnými měsíci pro provedení hlasování. Také jsem toho názoru, že rada to rozhodně nestihne projít celou přílohu v těch zbývajících měsících a v dubnu nebo v květnu, pokud vím, tak už zde tolik možností nemáme, abychom se věnovali tak nesmírně důležitému eh, legislativnímu návrhu eh, s dostatečnou důsledností také na plénu. Děkuji. Děkuji vám. Hlásí se někdo další o slovo? Chce se ještě vyjádřit předsednictví? Ne? Komise? Také ne. Všichni jsou šťastní a spokojení. Tak víme, jak budeme pokračovat. Dobře. Takže nyní bod číslo 6, protože pětku jsme odložili. A to je zpráva paní Galo, jednotný evropský trh elektronických komunikací. Prosím, paní kolegyně, máte slovo. Merci, Monsieur le Président. Euh, donc, pour faire le point sur ce dossier. Děkuji, pane předsedo. Já musím říci, že výbor ITRE, který je věcně příslušný za toto téma, nám stanovil velmi nabitý harmonogram. Důvodem je, že oni chtějí hlasovat už v únoru. A to je důvodem, proč po konzultaci s naším sekretariátem já nemám na vybranou, než navrhnout následovné následovná data. 16. nebo 17. prosince předložení návrhu stanovisko, lhůta na eh, pozměcí návrhy 18. prosinec a hlasování v lednu. Já jsem si vědoma toho, že to jsou opravdu šibeniční lhuty a proto budu zprávu sepisovat přímo anglicky a už stínům ji zašlu opravdu co nejdříve a budu se snažit zaměřit na ty body, které jsou pro náš výbor relevantní. No a pokud eh, budou eh, stínovi zpravodajové souhlasit, tak navrhuji, abychom měli technickou schůzku s komisí, stejně jako se to u těch technických záležitostí dělává, což nám dá určitý čas, protože si vyjasníme veškeré otázky, které budeme mít na seznamu a komise nám to přímo vyřeší. Děkuji za pozornost. Děkuji, ono ke konci funkčního období nejde jinak, než eh, řešit věci rychleji, než bývá zvykem. Hlásí se někdo o slovo k tomuto tématu? Ano, bohužel vždycky potom ke konci je velký spěch. Tak hlásíte se někdo? Nikoli. Tak děkuji velice, paní kolegyně Galo. A nyní, bohužel nemohu to změnit, musíme přerušit naše zasedání do 16 hodin. Doufám, že v hojném počtu se vrátíte, protože nás přijde navštívit pan komisař Michel Barně, který s námi chce vést strukturovaný dialog a proto by bylo dobré, aby nás zde bylo co nejvíce. Děkuji.

meine sehr verehrten Damen und Herren Kollegen, ich würde dann jetzt ganz Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych pokračoval s naším zasedáním. Srdečně mezi námi vítám pana komisaře Barniera, který se prodral komplikovanou bruselskou dopravou až k nám dnes odpoledne. To, co nás dnes čeká, je stanoveno v interinstitucionální dohodě mezi parlamentem a komisí. Je to tzv. strukturovaný dialog. Vypadá to většinou tak, že pan komisař má nejprve přednášku a my potom s ním diskutujeme o tom, co nám přednesl. Pravděpodobně dnes budeme se hlavně ohlížet na to, co bylo vykonáno, ale také se budeme zabývat tím, co nás ještě čeká v příštích měsících tohoto funkčního období a zabývat se otázkou priorit, to, co bychom chtěli dotáhnout v tomto funkčním období. Tak pane komisaři, máte slovo. Euh, merci beaucoup, monsieur le président. Cher... Děkuji, pane předsedo. Děkuji, Rainere. Přeji všem dobré odpoledne. A přímo k bilanci. Máme za sebou už téměř čtyři roky společné práce. Máme před sebou ještě další rok, nebo vlastně už pouhý půl rok, ale může to být užitečné období pro to, aby se mnohé dalo dovést k úspěšnému konci, aby se rovněž dalo určité politiky zhodnotit a odhlasovat ještě i ty texty, které máme na stole. Já se budu snažit soustředovat na dvě osy, totiž konkurenceschopnost růst. E, to jsou záždosti, nímž se musíme vrátit, kulturní průmysl a potom ty velké výzvy v oblasti duševního vlastnictví modernizace, která tam musí proběhnout v tom právním prostředí pro firmy a podniky. To jsou ty záležitosti. Tedy za prvé duševní vlastnictví, na tom nám záleží. Zde musíme završit jednotný trh, trh internetu a, jak vždy opakuji, je to jedním z klíčů našeho růstu, pokud chceme zůstat konkurenceschopní vzhledem k velkým zemím jako USA, Čína, Indie nebo Brazílie. A zde je třeba nacházet řešení k eh, společným tématům, k výzvám, eh, před kterými společnost stojí, totiž klimatické změny, získávání eh, nových schopností, eh, ochrana údajů, eh, demografické změny. My v tom kontextu potřebujeme duševní vlastnictví, které je živé a dynamické, eh, které budeme moci ochránit a které zároveň jsme schopni odměňovat. Duševní vlastnictví, které tvoří a inovuje. To je tedy takovým motem nebo okruhem, do něhož musíme investovat duševní úsilí. Um, a já jsem navrhl určitou politickou koncepci, která se právě snaží být přizpůsobenou moderním potřebám. Ta politika vychází z možnosti konceptualizace a je transformovatelná na produkty a služby a vede k uvádění na národní trh, celoevropský trh i na mezinárodní trhy. My jsme spolu strávili nějaký ten čas a myslím, že jsme jej využili dobře. Téměř 40 hospodářské činnosti v EU jasně pochází z velmi intenzivních odvětví, kde je opravdu intenzivně využíváno duše duševní vlastnictví. Telegraficky vám to vlastně si dovolím připomenout. Autorské právo tedy v prvním řadě. Eh, autorské právo to je nástroj, který nám může velice pomoci například v oblasti tvorby pracovních míst, růstu, umělecké výroby, kulturní tvorba, ochrana mnohotvárnosti, eh, snadnější přístup k produktu ke eh, kreativní hm, tvorbě a zjednodušení přístupu e, k tomu, co autorské právo i chrání prostřednictvím internetu totiž ten přístup. Já jsem vždy byl toho názoru, že k tomuto tématu je třeba přistupovat neutrálním, s neutrálním tedy politikou tak, abychom splnili očekávání. A tady si myslím, že jsme už něčeho dosáhli. Jednak musíme nabízet autorům a tvůrcům prostředky, jak oslovit širokou veřejnost a trhy. A na druhé straně musíme poskytnout všem Evropanům možnost širšího přístupu k vědění, ke kulturní tvorbě i přeshraničním kulturním výdobytkům tak, aby si mohli v internetu eh, čerpat a hledat. Máme záležitost i takzvaného data miningu, kde jde o to, že máme různé přístupy k této záležitosti. My jsme dělali i průzkumy, co občané očekávají. Musíme vytvořit i eh, příznivé podmínky pro rozvoj eh, duševního vlastnictví v internetu a vytvořit i vhodné právní prostředí autorské právo nesmí i nadále se trvávat jako taková mlžná oblast, které vlastně nikdo nerozumí. Musí být respektované, smysluplné a být považováno občany za přínosné. Já nevím, eh, zda se podaří dosáhnout těchto čtyř cílů zároveň. Ano, podaří, pokud budeme přisvovat pragmaticky. My jsme spolupracovali se všemi zainteresovanými stranami, abychom na nic nezapomněli a abychom zároveň vše, co souvisí s jednotným trhem, měli pod jednou střechou. A pak se zabýváme tím legislativním aspektem. První přístup to je to Licensing Europe. To všichni dobře známe. To je celoevropská licence. Po mnoha měsících jsme se propracovali ke konkrétním závazkům a budeme velice pozorně sledovat, jak budou konkrétně realizovány ve prospěch evropských občanů. Legislativní práce eh, v té oblasti, tedy na jaře budoucím roce, budeme uvažovat o možnosti předložit návrhy na modernizaci legislativního rámce pro autorské právo. Výsledek této iniciativy Licensing Europe je eh, hospodářská a právní studie, eh, která nám určitě usnadní rozhodování a v nejbližších dnech ještě spustím i veřejnou konzultaci, která se bude týkat všech eh, těch s tím souvisejících tém a případných reform toho, co by tam mělo být obsaženo, například teritorialita internetu, omezování výjimek, eh, fragmentarizace trhu, toho jednotného trhu, chápání autorského práva veřejnosti. To jsou vše konkrétní témata, kde bych si rád udělal na názor na základě jasného posouzení a ke kterým povedu konzultaci, abychom přišli na to, jak na to. Jak víte, všechny tyto budoucnostní úvahy se pojí s důležitými výsledky, kterých jsme už dosáhli, kterých chceme dosáhnout. Eh, směrnice o těch siročích dílech, mezinárodní pekingská eh, smlouva o vykonání marakešské dohody, tam jde o díla pro slabozraké. To jsou témata, kde možná některé členské státy stále ještě váhají, ale budeme mít co nejdříve už předložené tu Marokošskou úmluvu a já bych rád, abyste mě právě vy podpořili seč můžete a zasadili se o to i ve vašich státech, aby k podpisu té dohody opravdu došlo. A na závěr chci eh, poblahopřát jak paní Galo, tak i kolegům a kolegyním, kteří odvedli výbornou práci u směrnice, která se týká společné zprávy. A zároveň děkuji všem stínovým zpravodajům, kteří s Mariou spolupracovali. Kromě autorských práv máme další prioritní oblasti, kde ještě musíme mobilizovat síly. Reforma ochrany známek a jednotné patenty. I tam musíme trochu zrychlit a zároveň tu práci z efektivních, protože už máme pouhých 6 měsíců. Ochranné známky. K tomuto mohu říci, že v březnu předložil právě ten nový systém tak, aby malé střední podniky měly snadnější přístup k ochranným známkách. Připomínám, že právě ta průmyslová odvětví, která to využívají, představují 20 pracovních příležitostí v Evropě. A my jsme tam opravdu pokroku dosáhli, zejména díky přínosu paní Wikström je to nyní už opravdu globálně pojednáno, je už to koherentní, i když stále ještě tam jsou nedořešené záležitosti, například fungování toho úřadu příslušného, případně společný přístup k agenturám. A otázka financování mezi Evropským úřadem, Evropským a národními úřady pro ochranu známku. Ale využijeme té příležitosti, která se nám skýtá a zkusme eh, to dotáhnout. Pokud bude dobrá vůle, tak by se nám ještě mělo podařit se dohodnout v prvním čtení. Za pár dnů se budeme eh, budeme svědky toho, když se to bude věnovat eh, Rada pro konkurenceschopnost. První patent by mohl být přijat ještě před koncem legislativního období. Nebude to snadné, ale je to možné i v té patentové oblasti. A nyní nový cíl pro první pololetí eh, doufám bude tohoto cíle tedy dosaženo. Doufám, že bychom mohli jít ještě dál, ale buďme realisty, musíme vše skonkretizovat to, čeho dosáhneme do konci letošního roku po téměř čtyřletém vyjednávání. Eh, pan kolega Rabkaj například ví, o čem hovořím je třeba bezodkladně ratifikovat eh, tu úmluvu o jednotném patentu. Eh, v srpnu se už mnohého dosáhlo a nesmíme přijít o eh, ten mm, hybný moment tak, aby opravdu další rada pro konkurenceschopnost to řešila zeměpisné označení. To má rovněž obrovský význam pro všechny typy duševního vlastnictví, například i v zemědělství když jde o tu e, známku ochrany zeměpisného původu, konkrétní místa, která z toho pak mohou těžit. Tam máme systém určitých národních zákonů a bilaterálních smluv, ale já bych prostřednictvím zelené knihy rád zahájil diskusi o tom, jak to ochránit lépe, účinněji, jak by měla takováto zeměpisná ochrana vypadat nejen v oblasti zemědělství. A zelená kniha bude k dispozici na začátku budou příštího roku. Ještě na úrovni Evropské komise za pár dnů budete svědky nové iniciativy a totiž legislativa na ochranu obchodního tajemství. Tam jde o ochranu inovace na jednotném trhu, což má veliký význam, zejména když se malým, ale i velkým podnikům někdy scizuje strategická aktiva. To se šíří, takovýto jev a vytvoříme-li příslušný ochranný rámec, tak to posílí i vzájemnou důvěru mezi výzkumníky, podniky, inovátory na jednotném trhu a já doufám, že parlament se této příležitosti opravdu chopí a e, tu předloženou zprávu za pár dnů opravdu si rovněž eh, vezme eh, pod lupu. A pár slov k tomu druhému velkému tématu. Vy se ji rovněž zabýváte ve vašem výrobu eh, výboru, totiž právní prostřední pro podniky, aby byly konkurenceschopnější a zároveň se ujali dlouhodobě lépe vymezené odpovědnosti. My už se zabýváme touto záležitostí pěkných pár měsíců, zejména co se týče nových norm transparentnosti a rovněž um, vyúčtovávání, tedy um, systému účetních a pak bude ta povinnost čtvrtletního předkládání účtu. Tam se upravují pravidla, to je důležitá záležitost. 16. dubna přijala komise návrh směrnice na zlepšení transparentnosti velkých podniků eh, v oblasti sociální odpovědnosti a ochrany životního prostředí. Tomu se tady věnuje pan Baltazáry a my rovněž bychom rádi našli vyvážený přístup, který zohlední tu nej nejlepší praxi, která už je k dispozici v některých členských státech. Máme tady možná ještě některé výhrady ze strany některých členských států a podniků, proto si myslím, že je důležité, aby se parlament k tomu postavil konstruktivním způsobem, abychom se propracovali k výsledku, právě v tématu, který má váhu i pro fiskální transparentnost. Já jsem samozřejmě zaznamenal i závěry rady z 20. května letošního roku, kde se hovoří o povinnosti toho, aby podnik ve každé zemi, kde působí, zveřejňoval povinně určité údaje. To má váhu pro každého Evropana a i pro ty podniku. E, to se právě týká té fiskální transparentnosti, finanční transparentnosti, která už se týká i bank, kterou jsme zavedli u bank a doufáme, že se nám to podaří i v případě velkých e, nadnárodních společností. A dále bych si ještě rád vyjádřil ke konkrétní obavě, eh, kterou zde mám, a nebo případně obezřetný přístup. Totiž sledují kampaně ze strany některých podniků, které toho chtějí využít k novelizaci směrnice, aby se řešila i transparentnost společnosti eh, v eh, oblasti těžební a lesní. Já to nepřipustím. Vím, že existují lobbysté, kteří se chtějí ujmout toho tématu, když se hovoří tedy o finančních záležitostech, o finančních knihách, o rozvahách, tak se snaží podkopávat to, co už jsme zařídili pro řádnou zprávu těch podniků. Například týká se to i Afriky a kdekoliv ve světě, aby se to vše spochybnilo, což nepřipustím. Druhá záležitost to je reforma uh, práva obchodních společností eh, a povinnost zveřejňovat akční plán. Základní iniciativou byla změna směrnice o právech akcionářů, znovu eh, prohloubení transparentnosti pro akcionáře a rovněž i způsoby odměňování vedoucích eh, pracovníků, vedoucích složek a splnomocněnců těchto firm. Tam bychom rádi měli dlouhodobé výhledy pro naše hospodářství. A proto ten přeskum budeme doprovázet celou řadou doporučení pro vedení podniku ke zlepšení kvality zprávy mm, v tom podniku a mm, kvality informací, které podnik předkládá. I zkvalitnění etického kodextu. Právo obchodních společností, to je téma, které završíme, završíme i návrhem o k těm společnostem, které vlastně jsou eh, jedno eh, mají pouze jednoho činitele a to si myslím, že bude prospěšné i pro malé střední podniky, které tvoří vlastně páteř našeho hospodářství. To zveřejníme v roce 2014. A další téma, status Evropské nadace. Všechny členské státy 8. listopadu Koreperu žádali, aby Eh, fiskální návrhy byly z mého návrhu staženy. Já se omlouvám, ale domnívám se, že důležité je i přes eh, to, že samozřejmě záleží na tom, aby ten text byl eh, přijatý, tak na tom trvám, aby to tam setrvalo a chci i váš výbor poprosit o podporu. Zároveň děkuji paní Regner za to, co už vykonala a prosím, setrvejte u mě dál a nyní audit. E, to vím, že vás eminentně zajímá. Ono je to téma zajímavé i pro mimoparlamentní aktéry. Litovské předsednictví vytvořilo skvělý základ pro diskusi a vím, že i výbor Jury má zájem o vyváženou dohodu mezi zákonodárci, abychom to dotáhli do konce v následujících týdnech. Vítám proto pokrok, kterého jsme dosáhli. Děkuji zpravodaji panu Karimovi. A rovněž. Eh, trialog se konal minulý týden, tam se dosáhlo určitého pokroku. My máme jako komise v té oblasti ještě rok práce před sebou. Parlament 6 až 7 měsíců což znamená, že můžeme konstruktivně spolupracovat ve prospěch občanů, pracovních míst a chci vás ujistit, že budu odhodlaně působit ještě v následujících měsících, abychom opravdu završili to, co máme na stole, rozproudili nová témata, protože ještě nekončíme, pokračujeme, eh, musíme připravit nová témata, například v oblasti autorského práva, což prospěje občanům i veřejnosti a e, bude to prospěšné i pro ty nové, e, které přijdou po nás. Děkuji panu komisaři za tento přehled, který se nám podal jak o minulosti, tak o stávajících tématech i o budoucnosti. Hlásí se mi tady čtyři kolegové, nejdříve paní kolegyně Wikström. Tak Děkuji. Protože vím, že pan komisář má rád skandinávské jazyky, tak budu hovořit švédsky. Pan Barnier říká, vy, vy, vy, vy mi rozumíte, když mluvím francouzsky? Patrně budeme moci dobře spolupracovat s vaším týmem. Mám velkou radost, že tu máme komisaře, který podporuje otázky, které jsou tak důležité pro naše občany. A to hovořím především o tom patentu, kde musíme vyřešit celou řadu problémů, aby mohl začít platit příští rok, tak eh, to můžeme se těšit na velký společný úspěch. Potom bych chtěl panu komisaři poděkovat za jeho práci eh, na eh, modernizovaném systému eh, evropských obchodních značek a eh, kdyby to měl být parlament a komise, kdo má řešit tento problém, tak by ještě vyřešený nebyl, ale naštěstí tu pracuje ještě rada. Takže ta naše práci trochu urychlila, takže máme poměrně rozumnou šanci dotáhnout toto téma do konce ještě před koncem eh, našeho funkčního období eh, také eh, si brzy vyslechneme zástupce agentury OHIM ohledně šetření v oblasti duševního vlastnictví a důvěry občanů v členské státy. A tady opravdu máme velký zájem na tom, aby občané podporovali a stáli za těmi opatřeními v oblasti nehmotného práva, protože tady je něco, co podle mého názoru budeme muset řešit poměrně radikálně. Jde o ty takzvané kazety, copyright, copyright levies, Máme tu zprávu, eh, která navazuje na zprávu Vitorino a mě by zajímalo, jestli není nejvyšší čas na tom, abychom na základě této poměrně obsáhlé studie o HIMu a kde vidíme, co si občané myslí, totiž, že E, technický vývoj a e, jeho podpora jde ruku v ruce. Nicméně my musíme říct, že e, tady ty copyrightové poplatky patří překonané historie. A pokud chceme moderní techniku a e, legislativní instrumenty, tak tady už je prostor pro zlepšení, takže musíme modernizovat ten systém. A je potřeba to udělat z perspektivy občanů. Nemůžeme e, jaksi nacouvat do budoucnosti, ale musíme tu mít ofenzivní politické návrhy, abychom budovali důvěru v nehmotné právo. Potom by také bylo vhodné, kdyby občané měli právo pořizovat své kopie pro soukromé účely, například na CDčku. Samozřejmě tady eh, samozřejmě pro potřebu svoji nebo k okruhu známých a tak dále, ale pokud si někdo něco koupil, například CD, tak je vhodné, aby si ho směl eh, skopírovat například eh, do auta nebo eh, na počítač, na pracovišti. Eh, dá se říci, že to by měl mít možnost udělat, aniž by musel znovu platit za něco, za co už zaplatil. A ta, členské státy mají poměrně daleko do tohoto stavu. A a pan komisař je eh, francouz tedy mimochodem a ve Francii je to podobné, ale pokud bychom to měli řešit efektivním způsobem, abychom, pod, abychom posílili důvěru eh, občanů v duševní vlastnictví, máme tu čísla, která ukazují, že se situace zlepšuje, ale my, když jsme začínali naše legislativní období v parlamentu, tak tu panovalo úplně jiné klima. Tehdy nebylo vůbec samozřejmé, že je potřeba podporovat eh, duševní vlastnictví, ale čím v postupem času to bylo čím dál. Eh, jednodušší parlament nabýval přesvědčení, že už je potřeba eh, říci pravdu, že pokud jde tady o tu kazetovou dáň takzvanou, tak musíme něco udělat. A to něco radikálního, abychom posílili důvěryhodnost. A myslím si, že pan komisař komisař by mohl udělat například to, že navrhne e, revizi příslušné směrnici, směrnice během příštího legislativní období. Zajímalo by mě, co k tomu pan komisař může říci. Děkuji mnohokrát. Dankeschön, Herr Kollege Engström. Děkuji, pan kolega Engström. Eh, tak. Eh... Děkuji. Eh, já musím se přiznat, že jsem nevěděl, že pan komisař je takový nadšenec do skandinávských jazyků, ale v takovém případě samozřejmě i já budu hovořit švédsky. Já si vůbec nejsem jistý, tím, že eh, to vnímáme eh, stejně v oblasti duševních práv. Eh, to říkám naprosto upřímně, ale abych to trochu rychle zhrnul, tak pokud jde o ten patent, tak tady bych chtěl poukázat na chybu, které se dopustil pan komisař ve své prezentaci a v té brožuře. Tady se hovoří o jednotném patentu, unitary patent, a já bych chtěl povědět panu komisaři, že tento jednotný patent patent eh, nebyl, eh, nevstoupil v platnost, je to, je to něco jiného, je to Patent for Unitary Effect, patent s jednotným efektem, takže my nemáme tedy eh, jakýsi patentní systém, který je spravován Evropskou unii, ale je to jakýsi, není to politický systém, je to jakýsi právní systém. Nicméně máme, místo toho to máme jakýsi myšmaš, o kterém nikdo neví, jestli je vlastně e, legální. Ale e, myslíme si tedy, že to je poměrně mrzuté, že to není zpravováno Evropskou unii. Pokud jde o obchodní značky, tak e, co říkala paní Wikström, tak to je pravda, ovšem Problém je v tom, že pokud bychom měli rozšířit materiální právo, tak eh, to přinese problémy. Eh, je pravda, že musíme pracovat velice konstruktivně, abychom nastavili eh, zřetelnější a jednoznačnější pravidla. To je podle mě poměrně dobrá myšlenka, nicméně aby v jiných oblastech nehmotného práva, e, jako jsou, jako jsou ty patenty, tak tam e, legislativa bují jako rakoviny nádor. Nicméně ještě uvidíme, e, kam to povede. Pokud jde o rozšíření nehmotného práva, tak to přinese pouze další legislativní akty v oblasti taj, firemních tajemství. A pokud se můžeme z ekonomické historie celého světa něčemu přiučit ve všech historických obdobích, tak je to to, že e, ekonomice se daří lípe, když se myšlenky šíří. Takže už z dávných dob e, se dají najít příklady až po Silicon Valley. Takže pro je právě ta dynamika, která může podpořit Evropou. Evropská evropské ekonomice se daří za posledních 20 let, možná ještě déle, daří velice špatně. Já si nemyslím, že tento vývoj zvrátíme tím, že budeme dále a dále dělat to tež eh, politika eh, posledních 20 let je, je pouze více ochrany pro duševní vlastnictví a eh, já si nemyslím, že to někam povede. Zažili jsme díky tomu eh, nejhorší ekonomický vývoj za poslední dlouhou dobu. Pokud jde o tu kazetovou daň, tak eh, na 100% souhlasím s Cecilí Wikström. Eh, to je stará věc, dá, dalo se tak argumentovat v 70. letech, že když jsme měli eh, audio kazetu a kopírovali jsme je. Nicméně dnes jde o takovou trestnou daň na eh, všechny moderní technologie a to zkrátka není správná cesta pro Evropu, kterou by se měla ubírat vpřed, aby trestala eh, moderní techniku pomocí této daně. Takže na tom si myslím, že se shodneme, že by měla být zrušena. A potom, pokud jde o copyright, tak my se shodujeme na tom, že právo copyrightu je potřeba zreformovat, protože zkrátka neformuje. Celá mladá generace na ní kašle a je to naprosto absurdní legislativa, která opravdu vybujela za posledních 20 let jako rakovinný nádor. Před 20 lety to bylo pouze něco, co upravovalo vztah mezi podnikem, který provozoval ekonomickou činnost, Eh, a eh, právníky. A teď je to legislativa, která eh, upravuje, jak si teenagery ve svém dětském pokoji kopírují CDčka. V té zprávě, která bude prezentována agenturou OHIM, se ukazuje, že když se zeptáte lidí, jestli správně chápou duševní vlastnictví, například copyright, tak říkají, uh, ano, mě to poměrně zajímá a já o tom e, vím poměrně hodně, ale když se zeptáte na něco konkrétního, tak půlka lidí odpoví tak a půlka lidí odpoví úplně jinak. To je statisticky poměrně zásadní. Obyčejní liné e, se nevyznají například v legislativě ohledně copyrightu, protože zkrátka je příliš složitá, není dělaná pro normální lidi a já mám radost, že komise přednese nový návrh, eh, tu důkladnou revizi eh, copyrightového práva i eh, se směrnice, kterou naprosto správně vypíchla paní Galo, zpravodajkyně, a doufám, že, to, že budeme moci pomoci, nicméně potřebujeme mnohem více, potřebujeme panevropské copyrightové právo, aby zmizely překážky eh, ve vnitřním trhu a musí to být založeno na eh, zdravém rozumu, eh, aby to obyčejní lidé přijímali, aby zkrátka už nebylo nezákonné dělit se jakožto soukromé osoby e, o svá zakoupená díla. Takže děkuji Evropské komisi za tento nový směr a e, protože všem nám je velmi zjevné, že v této oblasti panují značné problémy. Děkuji. Dankeschön, Frau Lichtenberger. Děkuji a nyní paní Lichtenberger. Velice vám děkuji. Velice vám děkuji, pane komisaři, za vaši zprávu. Já bych nejprve přednesla takové obecné otázky a potom přidala svoji specifickou. Co se týče práv duševního vlastnictví a copyrightu, myslím, že opravdu potřebujeme obecnější reformu toho základního legislativního aktu. Pokud nadále neustále budeme obnovovat pouze jeho části a přitom tu, ten základ nedáme do pořádku, tak si zaděláme na ten problém, že se budou neustále mm, posouvat ku předu chyby, protože stejně se bude muset vracet k těm zásadním, základním otázkám. A v této souvislosti už se zde obývá, eh, ukazuje téma, jak zajistit v Evropě to, aby na jednu stranu zde se uplatnila opravdu ta evropská úroveň náležitým způsobem a přitom nevytvořit nějaké giganty na trhu, kteří by možná potom nerespektovali menšiny, menší jazyky nebo prostě nemainstreamové kultury a nedbali jich. To je tak velice důležitá věc, které bychom se zde měli věnovat. Také víme, že chování mm, uživatelů nezná hranic. No to je také zásadní věc. A najít zde rovnováhu, to je opravdu jedno, jedno z nejkomplikovanějších úkolů, které musíme vyřešit. Já bych chtěla apelovat na to, abychom nezačínali změnou těch spojených legislativních aktů a až potom přešli ke copyrightu jako takovému, ale abychom začali opravdu tam, kde je třeba začít se zásadními eh, reformami. A to je otázka teritoriality. A zde bych ráda poukázala také na to, že v naší diskuzi, i když řešíme otázku například eh, osob eh, pracujících v tvůrčích odvětvích a jejich životních podmínkách, tak více než ten copyright, který většinou není lvým podílem jejich příjmů, ale udělat zde něco jako smluvní právo, které by se věnovalo právě umělcům, protože to je jedna z profesních skupin, která vykazuje největší mobilitu. Oni opakovaně působí v rámci Evropy, někdy i za hranicemi Evropy a jsou zde konfrontováni s nejrůznějšími zákony, které se liší. Například v souvislosti s odměňování za činnost, smlouvy, koncerty a podobně. Zde bychom rozhodně se měli zaměřit na tuto problematiku. A například e, mezinárodní skupina složená z kreativců už pracuje na, na příslušném návrhu, protože je to opravdu velice komplikované téma. A není k tomu, co mi leží na srdci, znáte to, to dobře. Je to tzv. Treaty for the Blind. Bylo to velice složité, ale nakonec uspokojivým způsobem se podařilo tu umluvu v Marrakeši vyvinout. Ale teď je zde problém s ratifikací, která se prostě zasekla. Některé členské státy se zde staví na zadní jedna z náležitých cest by asi spočívala v tom, že potřebujeme jasnou analýzu právního základu, třeba od právní služby komise, eh, analýzu povahy této smlouvy. Je to smlouva, je to smíšená smlouva, co to vlastně detailně je a co to znamená pro ten proces ratifikace. Pokud bychom takovéto právní stanovisko dostali od právní služby komise k této věci, tak si myslím, že by, my bychom to potom mohli mnohem jasněji v našich členských státech, tam, kde je to zapotřebí, lobovat za tuto záležitost. Protože je to opravdu ostuda, když nyní máme konečně smlouvu, která konečně lidem, kteří jsou slepí nebo slabozrací a dostávají přístup k informacím a k našemu kulturnímu dědictví ve větší míře, než tomu bylo dosud. A najednou některé členské státy se začínají opírat o takové, podle mého názoru, dosti polovičaté argumenty, aby nemuseli pro boha ratifikovat. A Možnosti, které by tato smlouva poskytovala slepým a slabozrakým, tyto možnosti pak nejsou realizovány. A já doufám, že alespoň nastane taková situace, že tento parlament během tohoto funkčního období ještě přijme usnesení tohoto parlamentu. To by mohl být také důležitý krok s ohledem na některé členské státy. My jsme dnes naplánovali také schůzku koordinátorů, kde budeme diskutovat otázku práv e, tělesně postižených osob. A já myslím, že to je opravdu téma, které řešit musíme, protože žijeme v informační společnosti a na kulturním prostoru, který má nesmírný význam. A když e, lidé, kteří jsou slepí nebo slabozrací v Evropě, mají tak omezené možnosti e, získat informace nějakým přístupným způsobem, tak si myslím, že to je opravdu velice smutné. A je to smutná vizitka pro několik málo drobných mocenských skupin, které vystupují v některých členských státech, a to na úkor lidí, kteří nemají úplně snadný život. A teď vlastně na jejich úkor ještě hrají nějaké politické hry, které nemají smysl. Nikdo vlastně nic nestratí, když jim poskytneme tento přístup. Opravdu nikdo tím nic nestratí. Aby to bylo jasně objasněno, tak možná by bylo dobré, kdyby se krátce a stručně vyjádřila právní služba a také ještě jednou podtrhla i politický význam celé záležitosti. Já si myslím, že to je opravdu velice smutné, že po té, co jsme dosáhli, nakonec přece jenom pozitivního výsledku, nyní vlastně jsme se neposunuli ani o krok dále. Děkuji vám. Merci, monsieur le président. Euh, Merci, monsieur le commissaire, pour cette... euh, Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři Le travail accompli, moi j'ai la conviction que... Euh, Já eh, vám děkuji za práci, kterou jste odvedla a eh, domnívám se, že eh, copyright nepovede k růstu, naopak copyright bude, tak, bude mít pákový efekt na služby a hovořím tady o online službách například. Já vím, že ta zda, to zdanění je velice horké téma. Vím, že členské státy eh, ty peníze potřebují a stejně tak si uvědomuji, že eh, odpověď eh, kterou dostanu, nebude velmi příznivá. Před asi dvěma lety jsem vznesla ústní dotaz na eh, diskriminaci v oblasti DPH mezi eh, online kulturními díly a eh, fyzickými díly. Dnes se tyto služby vyvíjejí a to například díky společnostem pro kolektivní zprávu práv. Hovoříme tady o přístupu pro všechny, ale potřebujeme něco, co je atraktivní a přiměřeně málo nákladné. Já bych zkrátka chtěla slyšet, co si o tom myslíte. Já jsem podala společně s Doris Pak eh, tu ústní otázku předsedkyní eh, kulturního výboru. Je to otázka, na kterou se odpovědět ano nebo ne. Budeme nadále trestat distribuci eh, kulturních dích online na úkor fyzických kulturních děl, nebo ve prospěch kulturních děl, jako jsou knihy fyzické? Eh, dejte mi prosím alespoň nějaký náznak toho, eh, odkud vítr a jakým směrem. To mi bude stačit. Děkuji. Děkuji. Já v první řadě chci srdečně poděkovat panu komisaři za to nezdolné nadšení hájit něco, co je opravdu eh, velice tvrdě vybojováno, co se, čeho se podařilo dosáhnout, eh, zejména s těmi příšernými odvětvími plynu, eh, lesů a opravdu se snažíme o globální standard a jsem velice ráda a když zde přišel nositel Sacharovovy ceny, tak tento den se zrovna podepsalo eh, právě eh, s Martinem Šulcem nová umluva a on řekl, jedna věc na které u nás záleží v naší zemi, je, aby firmy právě v Barmě fungovaly ve veřejném zájmu. Takže i on na to navázal a já jsem velice ráda, že to ocenil. A já ještě teď chci navázat na to duševní vlastnictví. Mě zaujalo, když kolega z eh, Pirátské strany zde řekl, že většina těch obyčejných občanů, těch Janů Nováků, eh, nechápe, o co jde eh, v intelektuálním vlastnictví. Ale když si koupíš chleba a začneš si ho krájet, tak to je chleba, za který jsi zaplatil, za ten sám si zaplatil, tak jak to, že se jim zdá, že to není jasné. Tady nejde o to, že vyházíme, vyhodíme do koše autorská práva, ani že nebudeme spravovat něco, co není pokažené. Spíš jde o to, jak přizpůsobíme autorské právo internetu, internetové Evropě. Ano, chápeme, že máme v podstatě novou éru, ale někdy někteří kolegové si zde domnívají, že se musí změnit odvětví. Já se naopak domnívám, že se musí změnit uživatelé, legislátoři, vlastně všichni. Je to spolupráce, kde všichni se musí držet zdravého rozumu a přizpůsobit se přiměřeným způsobem, aby ten složitý svět plný výzev opravdu fungoval. Přijdete do nějakého obchodního domu, vezmete si kabát, který je nějak označený a vyjdete s ním Podařilo se vám systém obelhat, protože jste z něj odpojil tu magnetickou známku. No dobrá, ale e, nejde o to, aby se to mohlo denně dít v internetu. Jak to ale v praxi pro lidi udělat stravitelným, no nevím. V mém volebním okrsku já to pořád opravuji. Já reprezentuji region, který opravdu silně závisí na ochranných známkách, na ochraně duševního vlastnictví. Já jsem se sešla s svým fotbalovým týmem, včera vyhrál 6-0, jsem velice ráda, ale aby oni finančně přežili, tak oni musí prodávat eh, ty značkové eh, produkty a zároveň si musí koupit lístek na ten zápas. Kdyby si to mohli zadarmo prohlédnout v internetu, tak by nám zbankrotilo toto sportovní období. U patentů tam s vámi rovněž nesouhlasím, že máme dobrý systém. Máme systém, který pan komisař s parlamentem zavedl, který je nutný, fundamentálně nutný. Proč? V mém regionu my jsme vlastně eh, vynalezli grafin. To je produkt, který bohužel v Japonsku a v USA se využívá a to zadarmo, protože my jsme patentové ochrany nevyužili. Nyní díky EU máme masivní investice v té oblasti těch inkubátorů. Doufám, že přijedete k nám, pane komisaři. Máme peníze od ERDF. Máme nyní Institut pro grafen, který chce eh, být prospěšný pro Evropu. A máme i konsorcium 70, 72 zemí, včetně zemí AFTA a Norska. A eh, nyní konečně se daří z toho patentu těžit, aby abychom vyvinuli i další užitečné výrobky, které budou prospěšné pro malé podniky. Já nemám problém s prodejí duševního vlastnictví. Pane komisaři, moje otázka je, jak to v praxi provést, aby každý člověk opravdu chápal, že mu to v konečném důsledku přinese i ta pracovní místa. Tak, Luigi Berlinguer. Děkuji, pan Berlinguer. Io credo sia stato molto opportuno. Děkuji. Já si myslím, že eh, toto je eh, dobrá příležitost. Jsem rád, že eh, máme tuto možnost si vyměňovat názory s komisí. A tato výměna názorů mezi parlamentem a komisí je pro nás velice důležitá, abychom mohli na tu diskuzi nahlížet jaksi s odstupem, na tu diskuzi, která probíhala poslední tři roky protože tady jde o více než o seznam věcí, které jsme udělali. Spíše jde o jakési schrnutí toho, co jsme společně prožili, na čem jsme společně pracovali. A e, bývaly doby, kdy různé politické skupiny e, měly velmi daleko ke schodě v oblasti copyrightu. i e, finančních společností, i patentů. A to možná i v dobách před, touto e, legislativ, před, touto legislativní, e, před tímto legislativním obdobím. A možná i na auditech jsme, na audity jsme měli velice různé názory. A někdy dokonce se politické skupiny dostaly mezi sebou do konfliktu. To patří k demokracii, konec konců ale potom se něco stalo a my si to musíme uvědomit. a souviselo to právě s opatrným postupem komisaře Barniera. V určitý okamžik to vypadalo, jako by některé názory, které byly naprosto na opačných extrémech, se k sobě přiblížily a dosáhli kompromisu i tam, kde jsme to považovali za velice těžké. E, já e, to nebudu dále rozebírat, vážení kolegové, myslím si, že víte, o čem hovořím. A teď jsme v poslední fázi a myslím si, že jsme se posunuli k evropštějšímu pohledu na význam e, evropských hodnot. Zdá se, že tady právě zažíváme jakousi jakousi schodu na tom, že důležité je evropské občanství a perspektiva evropských občanů. Já uvedu eh, jeden příklad. Myslím si, že všechno se osvětlilo, když komisař Barnier tady zmínil Um, proces modernizace. Modern, té modernizace, která uh, půjde ruku v ruce s europeizací. To znamená, že půjde o poměrně nezvyklou technologi- technologickou revoluci, která bude převratná a změní uh, sociální vztahy. ten svět, kdy jsme měli copyrighty, patenty a celé různé další právní nástroje eh, už není a najednou nastal naprosto nový ekonomický systém, ekonomický model, kdy existovala technologická řešení, díky nimž jsme se posunuli dál nad eh, existující struktury, jako jsou například území, teritoria. V minulosti jsme měli přístup pouze k určitým oblastem a v oblasti kreativity dnes naopak je, je to jinak. Kdysi některé výrobky se daly prodávat pouze v Itálii a ne v Anglii a tyto hranice se nyní strhávají díky internetu. Takže opravdu se, bus, opravdu se posouváme dále než k těm starým eh, teritoriálním hranicím. Takže opravdu rozlišovat na základě území už nedává vůbec smysl. To patří do minulosti. Eh, bývalo to dříve obhajováno, tady tento teritoriální přístup v oblasti eh, ochrany, ale teď už ne. Takže nejprve tu byla osiřelá díla. A potom e, správní společnosti a copyrighty a nastala zásadní změna, která e, tu nastala. O tom už hovořila Eva, takže to nemusím rozebírat detailněji. A pokud jde o ten problém eh, smlouvy pro nevidomé, tak kdysi existovaly veliké překážky, byli jsme naprosto zablokovaní, nemohli jsme dosáhnout žádného pokroku a já si myslím, že eh, pan komisař sehrál eh, velice důležitou roli v přípravě této umluvy. Ještě tu existují určité problémy, ale souhlasím s Evou, že bychom měli postupovat opatrně, abychom nezničili všechny výsledky, smlouvy z Marrakeše. A myslím si, že se budeme moci posunout dokonce ještě dále. V naší eh, socialistické skupině eh, byla eh, otázka patentu problematická i v rámci naší skupiny existovaly velice různorodé názory i uvnitř naší skupiny a už jsme se přesto přenesli. Eh, já a Rafaele jsme ze dvou různých politických skupin, ale oba z Itálie a my my nesouhlasíme s italskou vládou, protože tady šlo o začlenění italského jazyka. Eh, do té, do té smlouvy. Takže je důležité si uvědomit, že pro náš výbor to nejzásadnější je zájem občana. A my musíme bránit zájmy občanů a myslím, že jsme dosáhli pokroku a dokonce jsme dosáhli i výsledků. A proto se domnívám, že dnes, abychom se mohli pokusit něčeho dosáhnout do konce eh, legislativního období, tak eh, pan komisař nám dal dlouhý seznam věcí, kde ještě můžeme eh, dosáhnout pokroku, ale kromě nich ještě musíme se také, musíme vkládat více úsilí, jak říkala paní Wikström, tak musíme dosáhnout pokroku v oblasti obchodních značek, v oblasti auditů, v oblasti účetnictví, kde eh, komise možná trochu předběhla dobu. Takže v těchto oblastech musíme eh, ještě tvrdě pracovat, abychom dosáhli ještě lepšího výsledku do konce legislativního období. Děkuji. Pan kolega Masek, děkuji. Velice stručně protože vím, že máme velmi málo času, ale přesto mi dovolte využít této příležitosti. A rád bych panu komisaři Barnierovi a celému jeho týmu poděkoval za jeho nadšení, entuziasmus a také za jejich důvěru. Jsme věděli, že během svého mandátu skutečně něčeho dosáhne, co je smysluplné. Nás zde čeká ještě několik měsíců, jeho ještě celý rok. A my opravdu pevně věříme, že během svého mandátu také dokončí ty věci, o kterých hovořil. Dovolte mi nejprve říct něco o ochraně duševního vlastnictví a autorských právech. Jako paní Galo, pan Barnier také jsem přesvědčen, že jsme na dobré cestě, že zde máme práva a je třeba také podporovat to, čeho jsme mezi tím dosáhli. Momentálně je to tak, že zjišťujeme, že opravdu žijeme v digitální době. A je to tady taková sisyfovská práce, my neustále diskutujeme a bojujeme a tak jako Sisyfos, také pořád tlačíme před sebou ten kámen, který padá opět zpět dolů. Ale téma autorských práv je opravdu nesmírně důležitá věc a je to důležité téma i v činnosti pana komisaře. Dovolte mi ještě zmínit další téma. Pan komisař uvedl, že se bude také věnovat otázce kopie pro soukromou potřebu. Opravdu je škoda, že například ve Španělsku umělci opravdu mnohé ztratili a někteří i trpí hlady, protože prostě nejsou dostatečně zaplaceni. A pane komisaři Barnier těší mě, že jste tady ve věci té soukromé kopie podnikl určité kroky. A dále chci říci, že ten závazek, že nepředstoupí před svazy lobbystů, eh, je například lesnického a těžebního průmyslu v Africe. To je také nesmírně důležitá tematika. aby došlo k prevenci určité korupce některých politiků, tak potřebujeme v této oblasti transparentnost. A proto je velmi důležité to, co zde pan komisař dnes říkal, tedy opravdu se zavázat, že toto bude zachováno a podpořeno. Všichni, kdo se tímto tématem zabývali, vědí, že to je nesmírně důležitá věc a že to Evropská komise parlament musí dodržet. A já jsem si neměl někdy představit, že Rada a Komise půjdou někdy o krok dále než my v Evropském parlamentu. Ale je to tak. A momentálně dochází k rozvoji, to je důležité. A určitě se to také objeví potom v zelené knize. ale musíme postupovat praktičnějším způsobem. Také to platí pro kolegy ve výboru Jury. Musíme opravdu úzce spolupracovat a postupovat prakticky. Například ve španělském právu, španělském zvykovém právu říkáme, že je lepší mít špatnou dohodu, než jenom formulovat nějaké pledoje. Ale zde opravdu to takto nefunguje. Zde by bylo důležité, abychom tu úmluvu podepsali, ale ta úmluva musí být dobrá úmluva. Protože to potřebuje naše ekonomická sféra i společnost. Děkuji a nyní má slovo opět pan komisař, aby zareagoval na celou řadu otázek a podnětů, které zde zazněly. Máte slovo. Prezident, eh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji jak za legitimní kritiku, tak i za slova uznání. To mě velice těší. Ano, chápu, že vybízíte komisi k prohloubení úsilí, k další cestu a snahy. Já si toho vždy cením. Paní Wikström a pan Engström i Aline McCarthy. Všichni tito kolegové se vyslovili k otázce patentu. Tam jsme téměř u cíle, pane Engströme, paní McCarthy. Vy vlastně máte pravdu oba. Ano, pokroku jsme dosáhli, ale zatím se ještě nejedná o celoevropský systém, jak už podotkl pan Engström protože máme zde 27 ženských států, 27 systémů. Sice jsme se na něčem dohodli, ale je to vše výsledek kompromisu, jak si sami jste vědomi. My jsme se domnívali, že eh, průmysl, odvětví, potom touží už 35 let, aby mohli být jednotně chráněni, jelikož existuje jednotný trh. A že to tedy půjde. A to už se vlastně eh, ani nevyjádřím k otázce Itálie a Španělska. Jde nám o lepší ochranu vynálezů, o šetření, o to, aby se neobcházel zákon. A nyní nastal čas na ratifikaci. 13 členských států ještě letos vlastně 2014 eh, s Chorvatskem, to musí ratifikovat, aby tento text mohl vstoupit v platnost. My se snažíme působit v té oblasti a já doufám, že pomůžete i vy ze své strany, abychom opravdu dosáhli minimálně těch 13, eh, těch 13 ratifikací, aby ten patentový zákon vstoupil v platnost, aby ať už ten švédský či britský podnik jej mohl využívat, mohl těšit z jeho výhod. První eh, celoevropský eh, patent, tedy účinný v celé Evropě, eh, to by byl obrovský milník, i když si jsem vědom, že to nebude snadné. Paní Wikström dále hovořila i o záležitosti ochrany známky. I pan Engström se k tomu vyjádřil. No, u této záležitosti mají zákonodá, zákonodáci svůj vlastní pracovní rytmus. Zde ano, je možné dosáhnout určitého pokroku v radě, já ve středu sám se scházím s představiteli řeckého předsednictví, které převezme eh, žezlo v lednu a přes veškerou kritiku, která se line ze strany členských států, naše stanovisko je jasné. Národní ochranné známky, a zde tady možná mě někdo ještě doplní, eh, budou pod zprávou národních úřadů. Ale pak máme ochranné známky společenství, eh, se sídlem v Alicante, to tady samozřejmě já jim zdávám hold, to je velice působivé, tady pan Campinos určitě se k tomu vyjádří že tam není žádný střed, že tyto dva systémy by mohly fungovat i nadále paralelně a to zdárně a harmonicky. Je to důležitý milník a my už brzy tedy eh, překonáme eh, veškeré rozpory. Eh, pořizování soukromých kopií, to rovněž bylo téma, k němuž se vyjádřil jak pan Wikström, tak pan Engström. My se určitě budeme v rámci reformy autorského zákona zabývat i e, touto záležitosti. Infosok. E, ve světle toho, co se tam dělá. Chci děkovat panu Vitorinovi a i paní Kastex. I ona přispěla užitečným hlasem k tomuto tématu a vlastně vychází z té zprávy Vitorino. Já aniž bych chtěl zde mm, předesílat výsledky, tak pro mě jako pro komisaře je jasné, že se na to musí nahlížet i z pohledu případného dvojího spoplatnění, o němž zde byla řeč. Důležité opravdu je zachovat e, kapacitu tak, aby tvůrce mohl být odměňován a tam musíme být velice pozorní, aby to zůstalo, ale zároveň musí být určitá svoboda. A ve světle těchto dvou zpráv, Vitorino a Castex, zahájíme novou diskusi o pořizování soukromých kopií v rámci obecného přístupu k otázce autorských práv do současnosti a i do budoucnosti. Pan Engström, vy jste se, pane Engström, vyjádřil k určité celoevropské slabosti. Já jsem strávil v Silicon Valley celý týden před dvěmi lety. Vy jste vlastně na Silicon Valley narážel a tam samozřejmě na mě velice zapůsobil ten inovativní prostor. Tam se uplatňují americké zákony, což usnadňuje situaci všem, kteří se tam odebírají ze všech končin světa. Je to vlastně takové, um, takový inkubátor ideí a pro nás v Evropě možná je slabostí, že takový druh mobility nepodporujeme. Já budu potřebovat v následujících letech právě strategii pro konkurenceschopnost průmyslu průmyslových odvětví, aby v Evropě byla vůle protože i zde se musí vyrábět, aby se vše nepřenášelo do Ázie. Ale není to e, klíčem k řešení zde protekcionismus. Spíše společné investice a spolupráce univerzit s podniky, s podnikateli, s laboratoři, s výzkumnými ústavy. A mobilita ideí právě na mě velice zapůsobilo, když jsem byl svědkem toho, jak je vlastně možné ustanovit technologické centrum, které sice jakoby působí samostatně, ale zároveň je e, propojen. E, my samozřejmě pro, podporujeme Evropský technologický institut. I pan předseda Barroso se k tomu vyjádřil. Ale musíme jít dále. A i to je součástí úvah, které zde mám i v oblasti duševního vlastnictví a autorských práv. Pane Engström, my v našem týmu se pozorně seznámíme s tou knihou eh, vaší The Need for Copyright Reform, tedy potřeba reformy autorských práv. Ano, a bohužel vám musím sdělit, že ne ve všem se shodujeme. Vy si jste toho i vědom. Ale jinak ta vaše diagnoza je v podstatě správná a některé myšlenky jsou rozhodně přínosné. Já bych se k tomu tématu vrátil, k tomu zásadnímu tématu v oblasti autorských práv, totiž v návaznosti na slova pana Berlinguera, eh, který už se vyjádřil k tomu, čeho jsme společně dosáhli, přestože naše výchozí stanoviska byla úplně rozdílná. Máme Marrakešskou úmluvu, máme eh, kolektivní dohodu a já si vybavuji tu první diskusi v tom na půdě tohoto výboru, pane Berlinguere, a opravdu. Podařilo se nám najít společný přístup k této záležitosti. Ta autorská práva, to je opravdu opravdu, pane Berlinguere, přeze všechno téma, které já bych zařadil mezi celoevropské téma, protože ať už jsme leví, um, nebo praví z politického pohledu, ať už jsme piráti, tak je opravdu důležité, jako už nám zde připomněla Aline McCarthy, o tvorbu pracovních míst, o zaměstnanost, o um, to, aby vše prospívalo občanům. A my už jsme ho vedli diskusy o inteligentní ochraně tvorby, ale i autorů, kde opravdu kreativní odvětví sehrávají důležitou úlohu. A je to evropské téma. Já sám se budu i nadále zabývat otázkou modernizace autorského práva. Nezapomínám na to. Paní Lichtenberger, paní Galo, pan Masi i pan Berlinguer, pan Engström, vlastně všichni naráželi na téma reformy autorského práva. Ano, to je téma, na němž společně s kolegy pracujeme, tedy s paní Krys a i s paní Vasiliu. My všichni se snažíme řešit modernizaci autorského práva a zamýšlíme se nad tím, jak to je přizpůsobitelné internetu a digitálnímu prostředí. Mnohé právní studie, analýzy, hospodářské studie se tím snaží zabývat. Není to jednoduchá záležitost a já mohu otevřeně a objektivně potvrdit, že opravdu proběhne v nejbližších týdnech veřejná konzultace. Já to brzy oficiálně oznámím Budeme se snažit k tomu přistoupit eh, zcela seriózně, zcela objektivně. Eh, Aline McCarthy upozornila na to, že autorský zákon se nesmí stát určitou karikaturou pravého zákona a musí být použitelný. Eh, někdo jiný znovu řekl, že ten obyčejný občan neví, o co jde. No, ale mladí tvůrci, podnikatelé, hudebníci či novináři rozhodně k tedy když chtějí, tak rozumí tomu, že e, pokud něco vytvářejí, tak chtějí být správně odměňováni, aby jim někdo vlastně nekradl to, s čím přicházejí. To je pochopitelné pro všechny, i pro mladé Evropany. Ale musíme eh, k tomu mít praktický přístup, možná z pohledu definice eh, duševního vlastnictví eh, pro zaměstnanost, pro růst a teritorialitu internetu. Omezení, případně výjimky, které zde přetrvávají, roztříštěnost jednotného trhu. Ano, to jsou určité problémy a my už se určitými záležitostmi zabýváme. Například eh, ty eh, licence více územní, mm, eh, ta kolektivní práva, spravedlivá odměna za tvorbu. To jsou vše témata, která ještě nejsou dořešena, ale i otázka právě chápání autorských práv širokou veřejnosti a to, na co upozorňuje paní Lichtenberger, totiž ochrana i respekt pro menší kultury, pro menšiny, pro kultury, které musí prospívat. My jsme si tu otázku už kladli. Vytvoříme-li jednu evropskou iniciativu společnou, co se bude dít s těmi menšími kulturami? Ano, samozřejmě musíme se jimi zabývat, jsou právě součástí naší mnohotvárnosti, našeho bohatství. Náš harmonogram je jasný. V březnu budeme mít už výsledky té konzultace, které budu potřebovat, abych eh, rozhodl a koncipoval tu záležitost. Ještě um, chci odpovědět paní Lichtenberger a panu Berlinguerovi k té marakešské úmluvě potřebujeme podpis ze strany Unie, to bude důležitý politický akt a pokud to rada schválí, že se to může podepsat, můžeme spustit ten ratifikační postup. Některé státy, jak víte, snad trochu přešlapují. My bychom je rádi eh, trochu popostrčili. Eh, samozřejmě, že zde máme i otázku výlučných eh, pravomocí a snažíme se spolupracovat s příslušnými generálními ředitelstvími komise. Máme i závěry právní služby komise. Já bych vám o tom mohl ještě dlouze vykládat, ale Jde v zásadě o to, že jsou zde určitá rizika, když u těchto právních otázek budeme vše odkládat. Ale možná nastane i ten správný čas, že vám poskytnu i analýzu právních služeb. Mariel Galo jste se zde zmínila o diskriminačních sazbách DPH. Kolega Šemeta se tím zabývá. A já s vámi, paní Galo, souhlasím, že eh, to opravdu z pohledu technické či daňové eh, neutrality neladí. Zejména eh, srovnáváme-li tu elektronickou nebo fyzickou knihu, tak opravdu to není ono a pan Šemeta brzy by měl s něčím před vás předstoupit. Aline McCarthy, já chci pouze potvrdit, co už jsem řekl. Musíme respektovat to, co jsme v legislativní oblasti už všichni přijali. Všichni musí dodržovat transparentnost z pohledu jak těžebního, tak lesního průmyslu. Ve Francii existuje eh, nadace, již předseda bývalý francouzský prezident Chirac, která má za úkol zabývat se s usměřováním konfliktu, například v Kongu, kde máme lékaře, který se zabývá řešením následků násilí na ženách Znásilnění je často využíváno jako zbraně ve válce, ve válečném konfliktu a tento lékař se snaží postarat se o oběti znásilňování. A on nám vysvětlil, že konžský konflikt, kde právě je často znásilňování zbraní a e, tělo ženy je e, bitevní pole, že to vlastně může souviset i s otázkou těžebního průmyslu, který vlastně funguje ve velmi nepřiměřeném prostředí a které staví občany pod tlak. A to je otázka té řádné vlády a zprávy, že totiž to musí souviset i s respektem pro lidskou bytost. A tím dochází k likvidaci toho podhoubí pro konflikt, protože v Kongu máme mnohá nerostná bohatství a tam je to velice důležité. Takže to bylo jenom okrajově k této záležitosti. Děkuji panu Masipovi a i za eh, to, jak se vyjádřil k otázce toho auditu, budoucnosti toho tazánekního auditu. Tam opravdu potřebujeme vaši podporu a doufám, že v nejbližších týdnech to budeme na základě prací vašeho výboru i předsednictví vyřešit. Já vítám, že zde máme eh, jak eh, princip rotace, který byl podržen, i ten mm, černý seznam. Sice jsme museli ze svých ambicí trochu slevit, ale přece jen tyto zásady tam stále ještě jsou a já se domnívám, že kompromis je možný. Děkuji tedy všem za podporu, za trpělivost i za veškerou vykonanou práci. Děkuji vám, pane komisaři. Potlesk ukázal, že výbor je velmi spokojen s vaší prací a já to zde opravdu chci explicitně říci. Tematika, které vy se v komisi věnujete, to byla opravdu nejsložitější problematika během tohoto funkčního období a je tam celá řada nejrůznějších oblastí finanční služby, právo duševního vlastnictví, obecné otázky vnitřního trhu a my jsme zde příslušným výborem pro, pro jednu z částí, ale v té části, v níž jsme s vámi mohli spolupracovat, tak jsme s tou spoluprácí nesmírně spokojeni jako výbor a do konce našeho funkčního období tomu jistě bude také tak. A uděláme vše potřebné pro to, aby ty věci, které jsou zatím nedořešené a mají velkou prioritu, mohly být dotaženy do konce tohoto funkčního období. Takže vám děkuji a přeji mnoho úspěchů i nadále. Good. Tak, teď jsme trochu přetáhli čas, ale nevadí, protože vzhledem k rozsahu schůzce koordinátorů, která má naplánováno mnoho času, tak si myslím, že na ní nebudeme možná ani tu hodinu potřebovat. Takže bod číslo 8, já zde vítám pana předsedu Kampinose, který je Eh, předsedou úřadu OHIM z Alicante, který nám bude prezentovat vědeckou studii o vývoji práv duševnímu vlastnictví a jeho ochrany a já vás prosím, abyste před nás předstoupil a měl svoji přednášku. Uh, Vážený pane předsedo, vážení europoslanci, vážení zástupci komise, pro mě je velkým potěšením, že jsem tu dnes s vámi na zasedání výboru pro právní záležitosti, což je samozřejmě vedoucí, vedoucí výbor pro nařízení ohledně OHIM. Já bych rád využil této příležitosti abych poděkoval panu Masepu Idalgovi za jeho skvělou spravodajskou práci na tom nařízení, díky kterému jsem tu dnes s vámi. A také bych chtěl poděkovat všem ostatním europoslancům, kteří se aktivně zapojují eh, do eh, práce eh, naší observatoře. My jsme velice vděční, jako vždycky, eh, komiseři Barnierovi a službám komise za jejich neustálou, neutuchající podporu. Eh, Jak je eh, napsáno v nařízení, tak hlavním úkolem naší observatoře je poskytovat objektivní data, fakta a čísla z oblasti oblastí duševního vlastnictví a jeho porušování. Někteří poslanci se vyjadřovali k observatoři eh, kriticky, nicméně ne zcela bezvýhradně. Říkají, že observatoř proví, provádí eh, akademický výzkum, zatímco jiní říkají, že je ovládaná zájmovými skupinami. Já vám eh, teď přednesu studii, která jde k samému srdci našeho úkolu, toho, co máme dělat a také k prohlášení o naší misi, které se stavil komisař Barnier, že nejprve musíme porozumět a potom můžeme jednat. To zejména platí v složitých otázkách, jako je duševní vlastnictví. Technologie se vyvíjí tak rychle, že musíme být neustále ve střehu, abychom se neodtrhli od reality. A to je teď to teď platí ještě více, protože teď se stává hlavní silou v našich životech internet a to zejména u dětí, které vstupují do digitálního světa v čím dál mladším věku. Také v dnešní době probíhá zásadní debata o systému copyrightu. A jak říkal pan komisař, tak před dvěma týdny byla dokončena iniciativa eh, Licensing Europe. Doufáme, že eh, observatoř přinese přidanou hodnotu do této diskuze o duševním vlastnictví. Byli jsme tedy eh, v roce 2012 v červnu pověření komisí eh, k vypracování studie. Šlo o eh, zprávu o ekonomickém příspěvku k duševní vlastnictví. Byla prezentována 30. září komisaři Barnierovi. Tuto studii jsme provedli ve spolupráci s generálním ředitelstvím pro vnitřní trh. Jak říkal pan komisař, tak ukazuje nám to, že práva na duševní vlastnictví přispívají přímo nebo nepřímo k 35% pracovních míst a 39% HDP v Evropě, což je 77 milionů pracovních míst a také asi 90 90 eh, eh, nárůstu oproti, Evropě oproti zbytku světa. A eh, v budoucnu se ukáže důležitost duševního vlastnictví pro malé a střední podniky. Druhá hlavní studie, to je ta, kterou není předkládám, se zabývá složitou a občas vzájemně si protiřečící otázkou, co si lidé myslí o duševním vlastnictví, jaký na ně mají názor. Když budeme rozebírat naše zjištění, tak bych bych rád připomenul, že se chystá třetí studie, která chce kvantifikovat případy porušování e, vlastnických práv a ta má být dokončena e, do konce příštího roku. Tyto tři e, studie, příspěvek duševního vlastnictví, Vnímání duševního vlastnictví a e, narušování duševního vlastnictví tvoří takovou e, trilogii, která má ukázat důležitost duševního vlastnictví pro pracovní místa, e, ekonomiku a obchod, což ovlivňuje nás všechny. Potom je tu další aspekt, který chce studie zpracovat. Jde o objem padělaného zboží a díky němu potom ušlý zisk na daních a ztráty pracovních míst. Jde o hodnocení nejrůznějších občanů, nejrůznějšího věku, eh, národnosti, eh, obou pohlaví a jde o to, jak chápou svá práva a jak je považují za relevantní pro své životy. To vše dohromady, tyto tři studie a potom následné studie překlenou informační mezeru a poslouží nám jako základ pro e, nové scénáře, které nám pomůžou vnímat duševní vlastnictví jako něco, co je důležité v životech občanů. Doufám, že nám to pomůže v zásadně důležitém e, úkolu poskytovat e, tvůrcům, politikům, jako jste vy, Eh, data, na základě kterých se budete moci rozhodovat. Budeme provádět podobné studie v průběhu času, abychom mohli měřit dopad duševních vlastnictví na ekonomiku a také hodnotit vývoj duševního vlastnictví. A jak jsem říkal, budeme nadále proskoumávat konkrétní eh, problémy, které jsou z nich odvozeny. Dámy a pánové, teď Eh, se přesunu k detailům eh, této studie o vnímání eh, duševního vlastnictví ze strany evropských občanů. Je to první evropská studie takovéto šíře. Pokrývá všech 28 členských států a přes 2006 přes 26 500 občanů bylo vyspovídáno přesně podle metodologie Eurobalometru. Ptali jsme se na to, co znamená pro občany, zejména mladší generaci, duševní vlastnictví. A vznikl tak užitečný pokyn, užitečný návod, jak rozumět vlastním dětem. Studie měla tři fáze. Nejprve eh, interview, potom kvalitativní studie v devíti členských státech a potom kvantitativní část studie, která obsahovala telefonní rozhovory s občany ze všech členských států. Můžeme se prohlížet výsledky podle e, zemí, věkové kategorie, místa e, pobytu a dalších kategorií a o to se samozřejmě s vámi můžeme podělit, to je k dispozici. Pokud máte e, dotazy k metodologii, tak tady mám svého spolupracovníka z, z, z, z externí společnosti, která s námi spolupracovala a ten vám rád zodpoví technické detaily. A tímto Antoánovi děkuji za jeho práci. Jaká jsou hlavní zjištění této studie? Studie ukazuje, že lidé mají k duševnímu vlastnictví velmi pozitivní přístup, což možná nebylo původně tak zjevné. Nicméně e, výsledky samozřejmě vykazují mnohé rozpory mezi tím, co lidé říkají, jak se chovají a co dělají. Lidé říkají, že znají duševní vlastnictví a jeho složky, ale ve skutečnosti e, tomu tak není. Například e, nevědí, že lze ochránit design a nevědí, že patenty časem vyprší. Lidé prohlašují, že duševní vlastnictví je důležité, ale zároveň v realitě považují porušování duševních práv za přijatelné. A tyto tyto rozpory jsou jsou vlastní lidské povaze. A na nás je, abychom těmto rozporům porozuměli a abychom zjistili, co je potřeba změnit, abychom vnímání zlepšili a abychom zlepšili respekt k eh, ochraně duševního vlastnictví. Musíme také mít na paměti, že i když jsme všichni eh, Evropané, tak mezi členskými státy panují rozdíly a stejně tak mezi regiony, mezi pohlavími a samozřejmě, a to především, mezi věkovými skupinami v průběhu celé studii eh, kategorii 15 až 25 let vykazovala zásadní rozdíly oproti všem ostatním eh, věkovým kategoriám. Mladá generace eh, je připravena v praxi i v teorii k tomu, aby spochybňovala duševní vlastnictví více než ostatní. Takže pokud nechceme přijít o e, tuto mladou generaci a o další, tak musíme ukázat, že duševní vlastnictví existuje i pro ně. Musíme lépe komunikovat a musíme také komunikovat jejich jazykem. Řek, začněme tedy e, pozitivními zjištěními. Ze studie vyplývá, že velká většina evropských občanů e, si uvědomuje ekonomickou a sociální hodnotu duševního vlastnictví. 96% uvedlo, že podporuje inovaci a kreativitu tím, že odměňuje autory za jejich práce. 86 občanů 86% občanů se domnívá, že zlepšují kvalitu produktů a služeb. 69% občanů se domnívá, že eh, duševní vlastnictví přispívá k ekonomickému růstu a vytváření pracovních míst. A, a co je pro mě naprosto překvapivé, tak 67% občanů se domnívá, že bez duševního vlastnictví by nastal ekonomický chaos. Také samozřejmě, pokud jsme se ptali na porušování duševního vlastnictví, tak 70% občanů říká, že je to špatné ale pouze 9% evropských občanů říká, že nikdy nestahovali z internetu úmyslně eh, nelegální obsah v posledních 12 eh, měsících, a to zdůrazňuji, v posledních 12 měsících. A pouze 4% evropských občanů eh, uvedla, že úmyslně si zakoupili padělané zboží a potom 6%, 6% nevědomky zakoupilo padělané zboží. To zní poměrně pozitivně, ale samozřejmě ta mince má ještě druhou zprávu a tady se dostáváme k těm rozporům, o kterých jsem hovořím, když se na to podíváte z osobní perspektivy, tak značná část Evropanů se domnívá, že porušování duševního vlastnictví lze ospravedlnit. Ospravedlňují ho ve 34% případů, eh, protože jde zkrátka o dobrý obchod, a v 38 případech je to e, protest proti velkým značkám a tržní ekonomice. E, v věkové kategorii 15 e, až 25 let toto procento stoupá až na polovinu respondentů. Druhé hlavní zjištění je, že občané se domnívají, že duševní vlastnictví vůbec není pro ně, že z něj nic nemají. A v tomto ohledu bych eh, rád řekl, co řekl jeden občan v rámci kvalitativní studie. Jeden eh, italský teenager říkal, všechna tato slova, jako je obchodní značka, copyright, patenty, to já neznám. To patří eh, k realitě, která není moje, to patří nadnárodním koncernům. Eh, jeden španělský teenager eh, říkal, když si něco koupím od někoho, kdo prodává padělky na ulici, protože potřebuje, něco na, potřebuje peníze na jídlo, tak si to zkrátka koupím. To, je te, to tedy ukazuje na tu druhou stranu naší studie. Protože poté, co občané přiznávají důležitost eh, duševního vlastnictví na úrovni průmyslu, ale už ne potom na úrovni společnosti. My musíme ukázat, eh, jaký, jaké jsou příznivé dopady na malé a střední podniky. Takže pokud jde o čísla, tak pouze 11 Evropanů se domnívá, že spotřebitelé, jako jsou oni, jsou ti, kdo nejvíce těží z duševního vlastnictví. A 34 Evropanů se domnívá, že z toho nejvíce těží velké společnosti. Třetí zjištění je, že duševní vlastnictví je poměrně zmatečné. To slovo jsem eh, slyšel. Zejména v oblasti online a zejména není srozumitelné pro mladé eh, občany. 19% Evropanů eh, si není jisto, jistý, jestli stránka, ze které stahují videa nebo hudby, je legální nebo ne. Pouze 12% si bylo jistých a toto číslo stoupá až na 40% mezi, pro kategorii mezi 15 a 25 lety, kteří si nejsou jistí eh, legálností. Čtvrté hlavní zjištění je, že eh, někteří občané se domnívají, že duševní vlastnictví neodpovídá jejich očekáváním. 22% eh, procent se domnívá, že je v pořádku nelegálně stahovat obsah, eh, pokud neexistuje v dotyčné zemi žádná legální alternativa. A toto číslo eh, vzrůstá až na 42% v kategorii 15 až 25 let. Takže takovéto množství Evropanů se domnívá, že je v pořádku stahovat nelegální obsah, pro eh, osobní potřebu. A mezi mladými je to až 57 Jedna třetina mladých Evropanů se domnívá, že nelegální obsah je kvalitnější. Téměř čtyři mladí Evropané z deseti prohlašují, že ilegální obsah na internetu je různorodější než legálně dostupný obsah. A Cena samozřejmě také hraje roli. Jeden italský respondent řekl, že se domnívá, že univerzitní studenti mají tendence e, porušovat copyrighty tím, že kopírují učebnice, protože jsou drahé. A e, občané se domnívají, že není jejich odpovědností chránit duševní vlastnictví. Jeden e, respondent, který se narodil ve 40. letech v Chorvatsku, řekl, že je potřeba chránit obsah tak, aby on se k němu ani nedostal. A e, jeden e, respondent ze Spojeného království řekl, že existují webové stránky pro ilegální stahování, o kterých každý ví. Samozřejmě i policie o tom ví. A kdyby to považovala za problém, tak něco udělá. Vážený pane předsedo, vážení europoslanci, dámy a pánové, tato studie podle mého názoru eh, je dobrým přehledem o tom, co si evropští občané myslí o duševním vlastnictví. Takže abych to schrnul, eh, smýšlejí o něm příznivě, ale v praxi e, jeho pravidla často porušují. Dělají to proto, že zkrátka nevidí žádnou hodnotu duševního vlastnictví pro své vlastní životy. A na druhé straně domnívají se, že současný systém duševního vlastnictví nekoresponduje s jejich očekáváním, zejména online. Naše studie pomáhá porozumět tomuto problému a doufáme, že pomůže také nám, abychom se dopracovali k příznivému řešení. V té studii samotné toho samozřejmě najdete mnohem více, takže já vás vyzývám, abyste si ji důkladně pročetli a e, určitě si uvědomujete, že je férově provedená a velice důkladně. Nejde o to, jestli se nám ty závěry líbí nebo ne. Jde tu o to, co vy e, jakožto e, politikové si z ní vezmete. Doufáme, že to využijete ve, svojí, ve své práci, při svých rozhodnutích, eh, zda eh, přijmout novou legislativu, anebo ji nechat v nezměněné podobě. A dovolte mi malou odbočku. Na závěr, pane předsedo, před lety, když se řešila otázka vnitřního trhu a fyzických překážek pro obchod uvnitř Evropské unie, tak zaznívalo mnoho kritických hlasů. Dnes je vnitřní trh v rámci Evropy jedním z našich největších úspěchů. A jak jedna studie dokonce naznačuje, tak kdyby byl dokončen digitální jednotný trh, tak by přinesl nezměrnou ekonomickou hodnotu ale v, in, v dnešní internetové době ještě není digitální uh, trh dokončen. Jak vysvětlíte e, polskému teenagerovi, že e, nemá přístup k něčemu, o čem se baví španělští teenageri? Mladá, mladá generace nepřijímá bariéry. Takže patrně tento nedostatek eh, digitálního trhu je horším problémem než nedostatek růstu nebo nezaměstnanost. Vytváří sociální bariéry a narušuje respekt k duševnímu vlastnictví. Jestli chceme, aby občané respektovali duševní vlastnictví, tak eh, jim musíme vysvětlit eh, jeho hodnotu a to naše observatoř OHIM ve spolupráci s Generálním ředitelstvím pro vnitřní trh eh, využije tuto studii a bude dále zkoumat eh, problémy, které z ní vyplynuly a bude také pořádat informační aktivity, abychom lépe mohli vysvětlit eh, duš- roli duševního vlastnictví pro společnost a průmysl 21. století. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane Campinosi, za tuto nesmírně zajímavou studii. Nějak mě ten výsledek vlastně nepřekvapuje. Něco takového jsem tušil, ale nyní je to i vědecky podložené. A možná by bylo dobré, kdyby se takováto studie opakovala, bychom viděli určitý vývoj v čase. Dovedu si představit, že mladí lidé vždy mají trochu revolučnější smýšlení, takže to je takové normální, ale přece jenom ta míra, ten rozsah, to by bylo také zajímavé sledovat, zda e, se to nějak mění s rostoucím věkem potom, a je to, nebo je to, jestli to specifikum jedné generace, nebo jak to je. Možná, že by to bylo docela zajímavé, měl byste to řešit s odborníky, že by se to třeba opakovalo po určitém časovém období. Hlásí se pan kolega Engström, ne, paní Wikström a pak paní Lichtenberger. Děkuji. Já teď, když už můj milovaný pan komisař odešel, tak budu hovořit anglicky jako obvykle. Hovoří vám. V první řadě srdečně díky za tuto analýzu. Je opravdu nesmírně zajímavá a ještě stále zajímavější, jak ji čteme pár takových spontánních projevů eh, v žádném pořadí. Musíme si uvědomit, že jde o analýzu přístupů a nikoli reality. Byli jsme kdysi ve stádiu, kdy se 99 občanů domnívalo, že země je eh, plochá a nikoli kulatá a přesto tomu tak nebylo. Tak na to nezapomínejme. Další záležitost, já už jsem se o ní zmínil, když zde byl přítomen pan komisař. Když se podíváme na eh, ty otázky konkrétní, kde se dá odpovědět ano nebo ne. Tak kdybychom se například hodili minci, tak by ten výsledek byl zhruba stejný. Možná se u určité otázky zdá, že je to skvělé, že 44% na ní zná tu odpověď a pak najednou máme 37%, které tu odpověď správnou nezná a ten rozdíl je opravdu poměrně malý mezi těmi procentními sazbami. Jinak eh, si myslím, že není rozumné říci, že když lidi něco nevědí, že automaticky nemají pravdu, že to není správný závěr. Jedna z otázek to bylo tvrzení a da, mělo se souhlasit nebo nesouhlasit. A říkalo se, autorské právo umožňuje všem eh, volně sdílet eh, svou tvorbu, ano či ne. A já, jako odborník, ani bych nevěděl, zda odpověď ano nebo ne, protože copyright umožňuje všem sdílet volně to, co chtějí. Ano, pokud chtějí, ale pokud se chtějí ochránit, tak to už pak neplatí. Původní tvorba, ano, pokud oni chtějí šířit, tak mohou, pokud nejsou členy autorského združení ehm, a to autorské združení jim zakazuje volně sdílet jejich tvorbu, protože oni podepsali s nimi určitou smlouvu. Takže tady máme tolik eh, těch možností a to je právě problém, aniž narážíme u té směrnice, kde paní Galo je zpravodajkou. A o tom já zde hovoří. Když hovoříme o oblast modného práva, o copyrightu, tak by tam odpověď zněla ano, ale kdybychom hovořili o tom, jak to na světě vypadá, tak by odpověď zněla ne. Takže opravdu ono je to složitá oblast dokonce i pro znalce. A teď si vemte nějakého člověka, který není v té oblasti vzdělán, tak je to ještě horší. Jako legislativci bychom opravdu se měli držet zpět a nesepisovat takové zákony, kterým pak nikdo nerozumí, protože vytváříme něco, špatného. Náš výstup je nekvalitní a naopak naším úkolem je přicházet s kvalitními zákony. Takže to byla první věc. Druhá věc k té samotné analýze a komentářům pana Campino. Vy jste neustále používal tu zkratku IP, čili duševní vlastnictví ale já se zde domnívám, že směšování patentů, obchodních značek a autorského práva společně není pravda, není správné, protože velice vzácně se dá eh, něco prohlásit o jedné věci a aby to platilo i pro ostatní. 11% například respondentů údajně tvrdí, že spotřebitelé jsou těmi, kteří opravdu těží z duševního vlastnictví. A teď souhlas nebo nesouhlas. Kdyby šlo obchodní značku, tak tam bych určitě s tím souhlasil, protože tam se právě obchodní značka zavádí právě kvůli tomu, aby chránila eh, spotřební skupiny, tedy skupiny spotřebitelů. Takže tam bych odpověděl určitě ano. U patentu? No ne, Naopak, tam vůbec přece patentová legislativa se vůbec spotřebitelů netýká. Tam se to týká čistě komerčního prostředí, takže tam, aby spotřebitel nějak měl těžit z patentu, no rozhodně ne, tam zní odpověď ne. Ano, spotřebitel těží z toho, že se inovuje, že je nový mm, nějaký mm, produkt na trhu, ale zda těží se patentové ochrany jako takové, to ne. Právě naopak, často to má negativní dopad a tam si myslím, že rozhodně spotřebitel by ani nemohl mít pocit, že z toho těží, protože naopak eh, před spotřebiteli se něco chrání patentově a autorská práva. Z dnešní legislativy rozhodně spotřebitelé netěží, protože naopak ono se jim neustále vyhrožuje uvržením do vězení, nějakými odškodnými, astronomické sumy se po nich potenciálně budou žádat, takže jak se můžeme domnívat, že spotřebitel těží z autorské ochrany. Takže já doufám, že v té další verzi té analýzy a studie uh, a v té vaší verzi dotazníku se bude mnohem jasněji rozlišovat, který aspekt duševního vlastnictví máte zrovna na mysli u té které otázky. Další věc. Eh, řekl jste, že někteří spotřebitelé řekli, že to, co se nabízí ilegálně, je mnohem pestřejší, než to, co se nabízí ilegálně. Ale ono je to tak. Všichni zde v tom výboru pro právní záležitosti jsme samozřejmě proti tomu, aby se porušovaly zákony. Ať už to znamená, že je třeba při zpřísnit zákony, případně zpřísnit tu realitu, v níž se může spotřebitel pohybovat. My samozřejmě tu debatu vedeme neustále, ale nikdo z nás nemá rád legislativu, která by měla najednou uvrhnout celou řadu spoluobčanů do situace, kdy najednou se ocitnou v situaci, kde v podstatě automaticky začnou páchat něco. Ale v tom, co najdeme ilegálně, je opravdu lepší kvalita. Tam se například dá najít eh, staré výrobky, které už legálně nikdo na trh nedává, protože se mu to nevyplácí. Takže tam <laughs> bohužel musíme dát zapravdu veřejnosti. A poslední připomínka, kde rovněž nesouhlasím s přednášejícím. Přístup, ty přístupové studie, ty dotazníky. Samozřejmě můžeme vždy hovořit o kvalitě otázek, nebo zda jsou správně položeny. Dám vám příklad. Ve Švédsku před pár týdny udělali průzkum o e, sledování což je sice nerelevantní téma, ale ptali se, obáváte se, že budete sledován a 70% odpovědělo ne. A za pár týdnů někdo reagoval na formulaci té otázky a v tom průzkumu byla otázka jinak. Myslíte si, že je dobrý nápad, že se v internetu všichni sledujou? A tam samozřejmě všichni řekli ne, takže já samozřejmě já se nebojím, že někdo bude tady mě špehovat, ale mám obavu z toho, že se to stane univerzálním způsobem, že budeme všichni sledováni způsobem, jak sledovat občany. Takže tady je opravdu nesmírně důležité, jak naformulovat ty otázky. A to, co řekl pan Léne, ano, e, je dobrý nápad. Čili nezávisle na tom, zda je dobrá otázka nebo správná, pokud ji zopakujete za pár nějakém dalším období, v nějakém intervalu a dozvíte se odpověď, tak to bude srovnatelné. A jak stárneme? Další podnět tam byl že se rozlišovalo podle věku, jak lidé odpovídají. Samozřejmě kromě paní Wikstrom se to bohužel děje nám všem, ale s tím, jak stárneme, já to řeknu v úvozovkách, zda tedy eh, dospějí, eh, zda přijdou k rozumu, začnou si vážit autorských práv anebo naopak budeme mít stále více pirátů mezi voliči. Já mám takový nějaký pocit, že je to to druhé a jsem velice rád. Ano, to se teprve ukáže. Paní Wikstrom, prosím. Thank you very much. And I think that... Děkuji a já si myslím, že piráctví bude v budoucnosti vymítřeno, jak na moři, tak na internetu ale mu, musíme v to doufat. Děkuji mnohokrát, pane Campinosi, za tuto zprávu. Já mám opravdu radost, že e, výbor Jury ve vás vložil takovou důvěru e, v úřad OHIM. E, to bylo opravdu dobré rozhodnutí to je zcela jasné. My potřebujeme takováto data a já si pamatuju, že v době, kdy jsme řešili zprávu Galo a e, požadovali jsme relevantní data, tak jsme věděli, že se e, to bude opakovat. Takže teď poprvé dostáváme takový eh, zásadní objem dat a ten je velice zajímavý a já opravdu, já sám, když vidím, jaká je vysoká podpora pro eh, duševní práva, ale co je ještě zajímavější, eh, je, jak bude vypadat ta příští zpráva. My potřebujeme lépe rozumět tomu, jak se občané dívají na právní rámec duševních vlastnictví, který je teď v platnosti a bychom věděli, jaká legislativní opatření bychom my měli eh, přijímat, aby byl tento rámec stále nastaven pro potřeby společnosti a zohledňoval technologické změny. Podle mě eh, tato studie eh, je velikou podporou pro naší práci přijímat novou legislativu a navrhovat pro občany nové, nová právní řešení pro přístup k chráněnému obsahu a to je velice důležité. Já doufám, že observatoř bude nadále e, vypracovávat takové studie, abychom mohli porovnávat data se sbíraná e, v, různé, v různá období. Takže e, Můžete nám slíbit, že eh, tyto zprávy budou přicházet pravidelně a pokud ano, tak eh, jak si představujete ten časový harmonogram? Kdy bude hotová příští zpráva? Děkuji mnohokrát. Děkuji, paní Lichtenberger. Ano, já vám velice děkuji. Já už jsem zahlédla tu studii předtím na internetu Bohužel jsem nemohla naslouchat plně vašemu výkladu, nicméně mi dovolte několik komentářů. Musím se přiznat, že jsem studovala také psychologii. A tam se neustále řešily otázky dotazníků, jak je koncipovat, na co se ptát, když se na něco ptáte, jak se ptát. A tady mám takový určitý problém. Otázka k duševnímu vlastnictví obecně s prominutím je naprosto zavádějící, protože za prvé, a to ukazují ty detaily odpovědí, tak až na 50% lidí vlastně o tom tématu nic neví. A z analýzy dotazníků často také víme, že lidé nechtějí prostě přiznat to, že nevědí, tak prostě zaškrtnou nějakou odpověď. Takže kvóta těch, kdo nevědí, je vlastně vyšší než se v tom dotazníku jeví a měli bychom to mít na paměti, že to je taky všeobecný výsledek vyplývající z výzkumu, že, který se zabýval těmi očekávanými, chtěnými, nechtěnými oča- od- odpověďmi. Takže e, takové ty zavádějící odpovědi těch, kdo tomu tématu nerozumí, bývají dosti časté, zvláště když se směšují všechny ty tři elementy. Když se to všechno tak prakticky vyzkouší a já jsem třeba často také konfrontována se školními třídami a studenty a jejich potřeba informací je opravdu velice vysoká. A já se často setkávám s otázkami, které bohužel zde nejsou dostatečně zohledněny. Já si myslím, když něco jako takové třeba řešení typu mikroplatby po síti nebo něco podobného se stane přístupnější a jednodušší. A také zde budou v vozovkách rozumné ceny, tak potom se posílí i to hledání legálního obsahu. No a já s tím mám ale dva problémy. Mladí lidé nemají kreditní kartu, kterou by si mohli platit, ty mikroplatby nefungují, a ty konkrétní platební karty můžu použít jenom pro určité platformy, ty předplacené a to je problém, protože ty platformy nabízejí takový mainstream a mladí posluchači a mladí čtenáři mají rádi určité věci, které na těch platformách, já teď nebudu uvádět názvy těch platform, takže to tam vlastně nenaleznete. To, co oni všichni poslouchají, sledují, to tam není. Tam jsou opery, dobře, ty třeba poslouchám já, tam jsou potom třeba starší nahrávky, starší věci, ty známí autoři, ale vlastně ne to, co ti lidé hledají. Takže první problém spočívá v té nabídce na těch platformách, která prostě neodpovídá tom té hlavní skupině uživatelů. A za druhé, ty ceny jsou ve skutečnosti nepochopitelné. Když za stažení něčeho zaplatím stejně jako za CD, no tak to je naprosto nepochopitelné pro mladého člověka. A často tomu tak bývá na těchto platformách. To si musíme přiznat. A když se podíváme potom na ty detaily, detaily tak také chápeme to, že mladí lidé se cítí v této oblasti znejistění. Já jsem si to tak otestovala, a konfrontovala jsem mladé lidi s těmi, eh, s těmi informacemi právního charakteru a nikdo vlastně nechápil, co tam je, je napsáno. A zároveň na těch eh, placených platformách máte ty takzvané nabídky zdarma, které jsou repo, reklamou. Takže ono to něco do sebe má, že to je těžké rozlišovat. No, on je to problém. A když půjdete na téma ochranné známky, každý ví, že si na pláži v Itálii prostě nekoupí originální tašku Gucci. Někdo si to možná koupí z legrace, já nevím. Ale když půjdu do obchodu, tak si chci koupit značkové zboží. A proč? Protože mi to dává záruku kvality. Ale u těch downloadů tomu tak není. Tam nemám žádnou záruku kvality kterou by se to lišilo od výrobku, který bych si pořídila jinou cestou. Já si myslím, že by bylo třeba jít také více eh, do hloubky po stránce psychologické a říct si, jak se lidé rozhodují, jak si volí věci, jak se dostávají k tomu, že si něco stáhnou z internetu. Protože chlapec nebo děvče od sousedů říkali, hele, tam je pěkná nahrávka, no tak si to soused stáhne potom taky. Nejde o to, že si někdo řekne, tak a teď poruším evropské právo. Vědomně nebo nevědomně. To, co určuje chování člověka v daném případě, to je někde jinde. A pokud to nebudeme řešit, tak zde můžeme opravdu filozofovat, až se nám bude z hlavy kouřit, ale nebude to vůbec k ničemu a nedojde vůbec žádné změně. Také ve státech, kde se tvrdě pronásleduje porušování copyrightu, tak i tam e, se nějak neřeší toto chování, protože jinak by ty rozdíly byly větší. Takže pokud se nám nepodaří zareagovat na ty detailní motivace a řešit toto téma, tak si myslím, že se neposuneme ani o krok dopředu. To za prvé. Za druhé, dokud lidé vlastně nebudou vědět, že duševní, co to duševní vlastnictví je a co to je pro ně pozitivního, třeba u těch ochranných známek to vědí, ale dokud to zde vědět nebudou, tak to bude těžké jim to zprostředkovat. A samozřejmě spousta lidí řekne, ano, ano, podporuji právo duševního vlastnictví, když se je na to zeptáte, protože nevědí, e, i když nevědí, co to je, tak někdy slyšeli, že s tím je problém. To je tak, jako lidé říkají, ano, kouření to škodí zdraví, nebo přejídání se, nebo popíjení alkoholu. Ale přesto jsou restaurace plné a trafiky jsou vykoupené. Děkuji. Ano, tak to s lidmi už bývá, tak nyní má slovo paní Tajn. Já bych měla tři otázky. První jde trochu tím směrem, o čem hovořila paní Lichtenberger. Na začátku a mluvil o tom i pan Engström. Záleží na formulování otázek. Vy jste jenom prostě zadali externě tu studii, anebo se do ní zapojili i vaši spolupracovníci, nebo ty otázky definoval váš úřad na základě zkušeností vašeho úřadu, nebo jak to celé vzniklo? Za druhé bych se chtěla zeptat, kolik ta studie stála, alespoň přibližně. A za třetí, Paní kolegyně Wikström už také zmínila, že ve zprávě Galo jsme uvedli, že primárně nás zajímá to, jaká skutečná škoda vznikne, vznikne ročně nebo obecně, protože my jsme se tehdy velice o to hádali, protože hudební průmysl uvedl určitou výši škody a my jsme o tomto tvrzení výrazně pochybovali, zda ta výše je opravdu taková, jako je ta tvrzená výše ze strany hudebního průmyslu. A my jsme tehdy zadali to, že se má primárně zjistit, jaká škoda skutečně nastala. Já vím, že i v Německu zrovna e, probíhá takové šetření výše škody, protože i zde si myslíme, že ta neustále tvrzená škoda možná není tak vysoká, jak se uvádí. Proč se nyní zadali další studii, která se spíše zabývá takovým obecným vnímáním a zdá se, že teprve ta třetí studie, kterou zadáte, se věnujete výši škody. Proč jste toto nezadali hned jako druhou studii, to, co jsme chtěli vědět, a to je ta výše škody? Děkuji. Kolega Masip. Pouze stručně. i němečtí kolegové určitě mě dobře pochopí, když zde řeknu, že téma formulování otázek je důležitá. Na konci 19. století německý filozof Feuerbach řekl Hegelovi. Ehm, případně obrátil hegelismus na ruby, když řekl, chyby nejsou v odpovědích, Eh, filozofa, ale spíše v způsobu, jakým si filozof otázky pokládá. Což je běžná záležitost dokonce i v 21. století. Tedy nedivme se, že si tu otázku neustále pokládáme. A já bych rád eh, vybídl pana Kampenosa a jeho tým, aby šel dále a aby ty otázky přece jen určitým způsobem čistil v těch dalších analýzách jeho produkt je důležitý a to, s čím náš seznamuje, svědčí o tom, že agentura odvádí úspěšnou práci. Já se domnívám, že to, že ty otázky trochu eh, projasníme, eh, bude znamenat, že budeme zkoumat stále nové generace. A jak už řekl pan předseda, budeme zdokonalovat obraz a vnímání. Já chci potrhnout, že z mého pohledu agentura eh, plní svou úlohu a já gratuluji jeho předsedovi. Děkuji, pane předsedo. My už nějakou dobu zde rozmluváme o e, autorském právu, jeho ochraně a vnímání. A já uvažuji o míře významu této studie pro nás jako zákonodárce, protože my samozřejmě musíme brát ohled i na ty, které zastupujeme, na naše občany, e, za naše občany. A proto vám v prvé řadě chci poděkovat Děkuji rovněž kolegům za jejich příspěvky do diskuse. Někdy se ale snad příliš soustředujeme na duševní vlastnictví z pohledu například eh, obsahu knih a takovýchto konkrétních děl. Ale máme i jiné věci, které ovlivňují i naši fyzickou existenci, náš život. Například eh, mé auto. Eh, pokud mi tam někdo prodá falešné brzdy, tak bych tady možná ani nebyl, protože už bych podlehl dopravní nehodě. Což znamená, že musíme opravdu stvořit exaktní rámec pro to, jakou ochranu si zde klademe za cíl a jaká ochrana existuje jak pro spotřebitele, kteří si pak kupují například něco, co je chráněno patentem, i když samozřejmě patent neslouží k tomu, aby v prvé řadě chránil občana a spotřebitele, ale Měli bychom se ujistit, že produkt přece jen, který je chráněn tím patentem, je spolehlivý. Ano, děkuji a já nyní už uděluji slovo panu Kampinosovi, aby reagoval na veškeré zde položené dotazy. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím odpovědět na co nejvíce těch otázek a potom předám slovo Antuanovi, který se vyjádří k těm techničtějším záležitostem. V prvé řadě děkuji za laskavá slova za to ocenění, kterého se mě dostalo jak ohymu, tak observatoři, tak té analýze. Už si žádáte více a zároveň z toho vyvozujete důsledky, nějaké závěry, což přesně je ono, o co nám šlo skutečnosti, zjištění, případně důkazní materiál, se kterým budete moci lépe pracovat. Ano, souhlasím s tím, že ještě důležitější je, než ten jakoby snímek určitého časového období, ten průřez určitým momentem je konzistence. Tedy my jsme se zavázeli, že s takovou studií přijdeme každé tři roky a že důležité bude vidět, jak se situace vyvíjí. Máme různé niance v těch odpovědích, uvidíme, zda e, se to nějak bude měnit a tato výchozí studie je v podstatě takovým bodem na začátku delší cesty pro tuto observatoř, tak abychom mohli poměřovat dopad práce které budeme v rámci e, observatoře, tedy kterou budeme dále prohlubovat. Paní Tain zde přišla s přímými otázkami a já odpovím přímo. Jak už jsem v úvodu předeslal, studii eh, provedla firma Edelman Perlin, což je zde eh, eh, představitel její, což je firma a podepsali jsme smlouvu agentura na základě výběrového řízení, tedy byla podepsána 700 tisíc eur je cena. Tedy tolik nás to stálo. A pak ještě otázka, a tady ještě k těm nákladu 650 eh, eh, respondentů a já vás mohu ujistit, že jsme vyjednávali velice tvrdě o té výsledné ceně za tento průzkum. Důležitá otázka kterou jste položila, je, proč jsme začali právě tímto tématem o pirátství, padělávání a vnímání porušování a nikoli ztrátami. My totiž jsme navazovali na to, co jsme už vykonali v loni v rámci observatoře a nyní se snažíme vypracovat nějaký víceletý plán, eh, i pro OHIM, i pro europoslance a chtěli jsme si vytvořit takový základní scénář, díky němuž budeme schopni pak poměřovat výsledky těch dalších kampaní ať už přistoupíme k čemukoliv v rámci observatoře, chceme to pak mít možnost vyhodnocovat. Takže pokud chceme například šířit osvětu, abychom lidem vysvětlili, že je možné ochránit i design z pohledu duševního vlastnictví a že patent vyprší 20 let od počátku ochrany tak nyní, když víme, že více než 50 populace eh, podá nesprávnou odpověď, tak doufáme, že v té příští studii už jich bude méně než 50 a tím si přece jen změříme, zda jsme eh, dosáhli něčeho. Samozřejmě sami tento svět nezměníme, ale doufáme, že ať už přistoupíme k čemukoliv, tak přece jen nějaký dopad to bude eh, na vnímání občanů, na jejich znalosti. Samozřejmě, jak už se sama řekla, jedná se o velice složitý projekt. Kvantifikace například porušování či odhad hodnoty eh, pirátsky pořízených děl či padělků, to je něco, čeho se nedá ani dosáhnout. Samostatně my tedy se snažíme najít eh, velkou mezinárodní organizaci, která to s námi eh, potáhne. Je to složitá věc a doufám, že do konce příštího roku budou nějaké výsledky. Ale obecně řečeno, ono vlastně jde o určitý příběh. Tady zcela jasně si myslím, že to i plyné z té zprávy a pro mě je to přece jen záležitost, kde mám obavy. Je to mou, můj každodenní chleba. Lidé se domnívají, že duševní vlastnictví je pro elitu, že se jich to netýká a že ať už máme patenty, obchodní značku nebo autorské právo, že to vlastně je něco, co se týká jenom velkých nadnárodních společností. A když si vezmete, že eh, přes 19, eh, 90 eh, našeho hospodářství tvoří malé střední podniky, tak už vám musí docházet, že tady něco přece jen neladí. Že když někdo si myslí, že se to týká pouze nějakých společenských elit, tak, že to není nic dobrého, protože samozřejmě všichni víme, že duševní vlastnictví se týká všech. Takže vycházíme z určitého pozitivního závěru a pak se snažíme odhadnout, zda tady máme něco, s čím to můžeme porovnat a pak tu korelaci poměřujeme a proto jsme právě začali takovýmto tématem a příští rok, jak víte, bude to další téma. Antoine, chtěl bych odpovědět na určité technické záležitosti, čili například populační vzorky a tak dále. Ano, mohu k tomu dodat, že vzorek a metodologie byla striktně v souladu s přístupem eurobarometru, čili například generační profil, profil vzorku, způsob provedení eh, těch dotazníkových akcí vše absolutně totožné a ta firma, eh, to je eh, s Opinion, která má zakázku od Eurobarometru, která právě pracuje pro Eurobarometr a za stejných finančních podmínek se toho ujala, takže jak metodicky eh, z pohledu tedy metodologie, tak z pohledu financování jsme dokázali uh, se plně držet eh, těch norem, eh, které eh, platí Eurobarometru. Design té studie, rozvržení té studie, ano. Tady můžeme říct celá jasně, že se můžeme vždy hádat o to, jak je naformulovaná otázka lepší, ale mohu vás vybídnout pouze k jednomu. Podívejte se na celý dotazník. My opravdu rozlišujeme, netážeme se lidí pouze na eh, duševní vlastnictví obecně. Máme tam i podrobnější otázky, které se snaží proskoumat, co si myslí o autorském právu, o patentu. A abych ještě přímo odpověděl na eh, vaši kritiku. Udělali jsme i něco, co si myslíme, že je poměrně původní, čili ptali jsme se jich na něco, čemu rozumí z pohledu eh, autorských práv i designu a potom jsme to zkusili otestovat tím, že jsme se například ptali na eh, předpisy. 9 z 10 například eh, respondentů tvrdí, že chápou, o co jde v patentovém právu, ale většina méně než 50 Evropanů si uvědomuje, že je možné chránit design anebo že patent vyprší. Takže máte zjištění, která znázorňují, že tam je určitá mezera v tom vědění a že právě to by mohlo být další etapou toho programu. Měli jsme i otázky týkající se ochoty platit, legálních stránek toho a zjistili jsme, že lidé jsou ochotni platit, ale otázka zní, co je ta férová částka. A nejedná se pouze o kvantitativní studii. Měli jsme i ty takzvané fokus skupiny v některých regionech, dvě, tři hodiny diskusí a ptali jsme se jich, co to znamená férovost, co to znamená spravedlivost a co nás na tom překvapilo, že kulturně, z kulturního pohledu lidé opravdu se cítí zpěti s obsahem těchto pojmů, ale v praktické dimenzi se velice liší názory na to, co je tedy férová částka a tím se nyní už zabývají i odborníci. Mnoho otázek se nám vlastně začne vyjasňovat, když se podíváme na podrobnosti těch zjištění. Tady jsme se s vámi podělili na e, těmi devíti hlavními zjištěními, ale tam máme vlastně otázky i na vaše odpovědi, například co lidé chápou, co si uvědomují, čeho si jsou vědomí, čeho ne, mm, legální nabídka, i zde si myslím, že my jsme spíš signalizovali jak to vypadá z toho makropohledu, ale mohu vás ujistit, že z meteorologického povedu jsme byli velice rigorózní, striktní a nezávislí a rád zodpovím na jakékoliv další dotazy o těch právních záležitostech. Děkuji vám Eh, tady opravdu to bylo velice hodnotné. Určitě jsme pokročili ku předu a budeme tedy vyčkávat na, s napětím na ty další analýzy a studie. Děkuji panu Kampinosovi i jeho spolupracovníkovi, opravdu nás to obohatilo, takže srdečně děkuji a nyní uzavírám veřejné zasedání, brzy budeme pokračovat eh, se zasedáním koordinátorů, což ale nemusí trvat až tak dlouho.